Herzlichen Dank, ich danke für die Liebes... Děkuji a děkuji za projevy lásky. Ich bedanke mich für deine Děkuji ti za eh, tvá laskavá slova, že jsi mě v rozhlasové stanici Deutschlandfunk um, eh, označil za přítele a eh, že jsi mi neodporoval přímo, ale jenom nepřímo. Co? So. Wir haben den Bericht. Tak, máme před sebou zprávu Tenok. Pane kolego Tenoku, máte ještě něco, co byste chtěl říct na svou obhajobu? Děkuji, pane předsedo. Já jsem to eh, řekl už včera večer, nechci se opakovat. Eh, hlavní sporné body v posledních eh, dnech s kompromisními pozněvacími návrhy, ale díky úspěšnému vyjednávání jsme řadu schválili. Jde tady pouze o číslo 13, tam jde o žádost Somálíska o uznání, eh, co by, eh, uznání nezávislého státu. Zde panuje eh, velký spor a spony, spory jsou také v souvislosti s jednacím řádem, protože EPP nechtějí akceptovat kompromisní návrh 13. A dále s generálním tajemníkem, tajemníkem výboru jsme již dohodli, že budeme hlasovat o kompromisním návrhu a pak budeme hlasovat samostatně o pozměňovacím návrhu návrhu Danžona vyškrtnout jakýkoliv odkaz na Somálisko. To je ale velmi nešťastné, ta myšlenka, že Eh, jednu z eh, velkých zahraničně politických výzev můžeme jen tak smést ze stolu, totiž uznání Somálska nezávislým státem. To skutečně není dobré a proto apeluji na EPP, aby přehodnotila svou pozici. Už jsem to řekl včera, nechci se opakovat. A já jsem to formuloval velmi, eh, respektive extrémně neutrálně. Londýnská konference o Eh, Somálsku začátkem eh, roku eh, výslovně zmínila i Somálisko a řeklo se, že to musí být vyřešeno z Mogadišu a nesmí to být jen tak smeteno ze stolu a na tom se shodli lídři z celého světa, proto se domnívám, že kompromisní návrh je skutečně vhodný a přiléhavý v této souvislosti. Děkuji vám a nyní můžeme přistoupit k hlasování. Kompromis číslo jedna, kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno, 5 a 70, kdo je pro, proti, to budeme muset otestovat. 75. Angenommen sein. Jestliže EPP a socialisté se účastní hlasování, tak respektive se zúčastnili, tak můžu skončit hlasování. E, takže přistoupíme k dalšímu návrhu. 76, e, kdo je pro? Proti? Schváleno. 77, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 78 pro, proti, zdrželi se schváleno. 79 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. 80 pro, proti, zdrželi se schváleno. 81 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis číslo 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. 95 pro, proti, zdrželi se schváleno. 96 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. Dále návrh 103 pro, proti, zdrželi se schváleno. 104 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 5 pro. Takže 105 napřed, 105 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se Tady máme pod nebo nad kompromis a sice kompromis 6a. Proti? Zdrželi se schváleno? 116? Ne. Takže 119 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 120 pro, proti, zdrželi se schváleno. 121 pro, proti, zdrželi se schváleno. 122 pro, proti, zdrželi se schváleno. 123 první část pro, proti, zdrželi se schváleno. 123 druhá část pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 124 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 125 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 7 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno. A dostáváme se k 129 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Hm, zdrželi se zamítnuto. A druhá část pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 130. Prověříme. Prověříme 129, mm, druhá část. Zahájuji hlasování a končím hlasování. Da müssen schon vier Karten. Wo muss ich das noch einmal? Schließen bitte. Es wird 38 zu 10 angenommen. Takže schváleno 38 ku 10. Vizepräsidenten dürfen sich nur zwei Nyní přistupujeme k pozněvacímu návrhu 130. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 131 pro? proti, zdrželi se schváleno. 132 pro, proti, zdrželi se schváleno. Könnte sich die sozialistische Fraktion hin und wieder zur Abstimmung entschließen, das wäre hilfreich. Celá vaše skupina nehlasuje, kdybyste se připojili, bylo by to užitečné. 133 pro, proti, zdrželi se schváleno. 134 pro, proti, zdrželi se schváleno schváleno, 135 pro, proti, zdrželi se schváleno, 136 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 137 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 8 pro, proti, zdrželi se schváleno, návrh 130, eh, pardon, 140 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 142 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 144 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 146 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 147 pro, proti, zdrželi se schváleno. 148 pro, proti, zdrželi se schváleno. 149 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. 154 pro, proti, zdrželi se schváleno, 155 pro, proti, zdrželi se schváleno, 156 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 157 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 11 pro, proti, zdrželi se schváleno, 168 pro, proti, zdrželi se schváleno, 169 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 170 oddělené, respektive dílčí hlasování, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 171 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A dostáváme se k, ke kompromisu 13. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobře, prověříme. Končím hlasování. 70 ku 31 zamítnuto. 175 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 176 pro, 176. Ne, takže se dostáváme k návrhu 179. Kdo je pro 179? Proti? Zdrželi se schváleno. Sto sedmdesát devět. Končím hlasování. jedna pro, 15 proti, jeden se zdržel, schváleno. A nyní se dostáváme k návrhu 182 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 183 pro, proti, zdrželi se schváleno. 184 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. A dostáváme se k návrhu 187 pro, proti, zdrželi se schváleno. Sto osmdesát devět pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 190 pro, proti, zdrželi se schváleno, 191 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 193 pro, proti, zdrželi se schváleno, 194 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 200 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 201 pro, proti, zdrželi se schváleno. A dostáváme se k návrhu 205 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Následuje 207 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 208 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 209 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 210 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 211 pro, proti, zdrželi se schváleno. 214 pro, proti, zdrželi se schváleno. 215 pro, proti, zdrželi se schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se schváleno, 18 pro, proti, zdrželi se schváleno, 19 pro, proti, zdrželi se schváleno, 20 pro, proti, zdrželi se schváleno, 21 pro, proti, zdrželi se schváleno, 22 pro, proti, zdrželi se schváleno, Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A následuje návrh 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 28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 proti, zdrželi se, schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 43 pro, Čtyřicet tři pro, proti, zdrželi se schváleno, čtyři pro,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 proti, zdrželi se, schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 52 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 53 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se schváleno. Takže se dostáváme k návrhu 58 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 59 pro, proti, zdrželi se schváleno. 60 pro, proti, zdrželi se, schváleno 61 pro, proti, zdrželi se, schváleno 62 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Můžeme hlasovat o návrzích 63 až 71 spolu, takže kdo je pro,

70 pro, proti zdrželi se schváleno, 71 pro, proti zdrželi se schváleno, 1 pro, proti zdrželi se schváleno, 2 pro, proti zdrželi se schváleno. Byla by možnost hlasovat od 3 až do 12, od trojky do 12, do 12. Takže dva pro, proti, tři pro, zdrželi se schváleno pět pro, proti, zdrželi se schváleno šest pro, proti, zdrželi se schváleno sedm pro, proti, zdrželi se schváleno osm pro, proti, zdrželi se schváleno devět pro, proti, zdrželi se schváleno deset pro, proti, zdrželi se schváleno jedenáct pro, proti, zdrželi se schváleno, 12 pro, proti, zdrželi se schváleno, e, stanovisko 9, 9-2 pro, proti, zdrželi se schváleno, 9-3 pro, proti, zdrželi se schváleno, 9-4 pro, proti, zdrželi se schváleno, 9-5 pro, proti, zdrželi se ještě jednou, 9-5 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Návrh je přijat 28 hlasy proti 18. Zahajuji konečné hlasování elektronicky. Hlasování je ukončeno. Zpráva je schválena 42 hlasy pro, 6 proti, jeden se zdržel. Takže blahopřeji zpravodaji. A tím pádem se dostáváme k ke stanovisku o podpoře EU pro turecké společenství na Kypru zpravodajkou je paní Janaku. Marieto, chceš se k tomu ještě vyjádřit? Ne. Takže tímto se dostáváme ke kompromisnímu návrhu 1. Kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 2, pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 16 pro, proti, zdrželi se přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 28 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 30 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, drželi se, schváleno. 8 pro, proti, drželi se, schváleno. 1 pro, proti osmičku. Takže návrh 8. Končím hlasování. Ano. Takže návrh 1 pro, proti, takže se schváleno. 2 pro, proti, drželi se, zamítnuto 3 pro, proti, drželi se, schváleno. A nyní elektronické závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování a nyní ho také končím. Takže schváleno a blahopřeji Marietě. Nyní se dostáváme ke zprávě o pokroku Černé hory. Schon wieder Kollege Tenok. Už zase má slovo kolega Tenok. Ich bitte doch die Kollegen auf dem Bild. Prosím všechny kolegy, aby se sklidnili. Mr. David, I understand you, but... Pane Davide, ano, rozumím. So, Charles, du hast das Wort. Takže Charles, máš slovo. Pan Tenok. Floor is yours. Hmm? But it's selling it's Montenegro. Mr. Tenok, would you like to start? Pane Tenoku, chtěl bych to začít? Prosím, ticho. Pane předsedo, Černá hora Černá uh, hora je eh, od roku 2010 eh, vlastní, má svoji nezávislost od prosince. V současné době se snaží stát se členem Evropské unie, udělat eh, určitý pokrok. Myslím si, eh, že to je takový ten případ, kdy co je malé, to je krásné. Tato společnost černohorská je velice taková intimní, velice jsou ti lidé propojeni. A často jsou lidé v příbuzenském vztahu. Existuje eh, široký konsensus eh, mezi všemi politickými stranami, co se týče členství Černé hory v Evropské unii. Já jsem svou zprávu rozdělil na pět částí. Eh, ta první se týká těch obecných úvah. Zde hovořím o tom, že vítáme předčasné parlamentní volby, které proběhly svobodně, spravedlivě a v současné době tedy se hovoří o kapitole 23 a 24, to se týká Eh, justice a eh, dalších otázek, to pochopitelně bude do určité míry problematické. Švédsko dokonce pohrozilo tím, že eh, bude vetovat jednání pro, o přístupu do Evropské unie. Černá hora alespoň ve svých politických prohlášeních velice vážně hovoří o tom, že chce bojovat proti korupce a proti organizovanému zločinu, což je určitá endemická záležitost v této zemi. Dále hovoříme o politických kritériích, hovoříme o významu eh, justice, hovoříme o občanské společnosti, o možnosti současnit se rozhodovacích procesů. Ehm, ehm, to jsou věci, které eh, eh, musí být zohledněny. V minulosti docházelo často k útokům proti investigativním novinářům. I to je otázka, kterou je potřeba řešit. Dále potom eh, se další věci týkají ochrany příslušníků lesbické, gay, bisexuální a transgender eh, komunity. To je další problém. Ehm, eh, existují určité té domněnky, že došlo k diskriminaci jednoho veřejně aktivního gay ehm, příslušníka. Co se týče ekonomických kritérií, tady si myslím, že skutečně jsme do určité míry optimistické, také e, pomáhá, pomáhá tomu členství Černé hory ve Světové obchodní organizaci. E, hovoří se také o diverzifikaci turistického průmyslu a dalších e, sektorů. Pochopitelně další otázkou potom jsou podmínky pracovní. Černá hora má ekonomiku, která je do určité míry závislá na Evropské unii a to navzdory tomu, že Čer, eh, Černá hora není součástí eh, eurozóny, ale používají víceméně de facto tuto eh, měnu, což by mohlo být do určité míry problémem pro tu existenciální krizi, která v současné době existuje v Evropské unii. Černá hora vykazuje veškeré příznaky toho, že je schopna absorbovat eh, eh, poptávku. Jedna otázka tady zůstává ještě, eh, a to týká se legislativních otázek a vzniku institucí další. A to je poslední část, se týká regionální spolupráce a dvoustranných záležitostí. Hovoříme zde o vztazích se sousedními zeměmi. Vy víte, že Černá hora se snaží posílit spolupráci. Mírovým způsobem se řeší otázka hranic s um, eh, s Chorvatskem, dále je to otázka přijímání AKI. Um, Slovinsko také podporuje přístup Černé hory a co se týče černohorštiny, je to eh, jazyk, kterému rozumí Srbové, Chorvati a další jinými slovy. Všechny tyto eh, rodiny jsou velice, pro, všechny tyto země jsou velice propojené i jazykově. Někteří dokonce tvrdí, že se jedná o jeden a stejný jazyk. Jiní to popírají. E, dále zde hovoříme také o e, bilaterních e, smlouvách, což nám umožnilo odstranit určité obavy související s kriminálními živly, což umožňuje prosazovat právo v boji proti těmto organizovaným zločincům, kteří se snaží například ze Srbska dostat se do Černé hory. Chorvatsko eh, je eh, velice dobrým eh, příkladem toho, že nikdo nestojí mimo zákon poté, co byl odsouzený bývalý ministerský předseda. Co se týče další otázky, to souvisí se sladěním postoje Černé hory k Mezinárodnímu trestnímu soudu. Myslím si, že můžeme konstatovat, že Černá hora je vlastně optimistickým příkladem toho, jak se věci vyvíjejí. Eh, myslím si, že uvažování o této věci eh, v radě je takové, že eh, může dojít k přístupu Černé hory velice brzy, i když určitě nepřeskočí Chorvatsko. E, v současné době e, vlastně jsme svědky velkého poměrně odporu proti dalšímu rozšiřování. Po té, co bude přijato Chorvatsko, tak uvidíme, jak, budou vypadat, jak bude vypadat ta nová smlouva po roce 2016. Ale v každém případě Černá hora dělá to, co se od ní chce. Myslím si, že můžeme konstatovat, že to je optimistický vývoj a já sám e, bych podpořil členství této země v Evropské unii jako zpravodaj této zprávy. Kolega Kuka. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já vítám zprávu pana Tenoka. Myslím si, že se mu podařilo velice dobře eh, do této zprávy zahrnout veškeré důležité otázky, které se týkají Černé hory. Myslím si, že to je velice dobrý základ pro diskusi na půdě tohoto výboru. Velice stručně bych se pouze rád zmínil o několika věcech, které jsou ostatně eh, ve zprávě. Myslím si, že zpráva se správně soustředuje na takové oblasti, jako například justice, Eh, záležitosti vnitra, včetně organizovaného zločinu a korupce a další otázky, které souvisejí s státní zprávou a eh, vůbec veřejným prostorem. Myslím si, že je naprosto zásadní pro přijetí, eh, pardon, pro jednání o přijetí této země je potřeba posílit eh, soudní eh, oblast, eh, boj proti korupci a organizovanému zločinu, protože se jedná skutečně o významné věci, kde očekáváme hmatatelné a jasné výsledky. To se týká i vyšetřování a žalob proti některým případům, které jsou velice nám Eh, velice vidět, abych to řekl. Černá hora musí také eh, posílit eh, svou institucionální a správní kapacitu. Současně s tím jsem, musím říci, že jsem velice rád, že se zde hovoří o potřebě posílit. Eh, vztahy mezi občanskou společností a těmi, kteří eh, vytvářejí politiku této země a to ještě předtím, než zahájíme jednání. Myslím si, že zástupci občanských společností byli eh, členy pracovní skupiny a proto vlastně mají možnost přímo se zúčastnit těch jednání o přístupu. Myslím si, že to je příklad, kterého by si měli všimnout i další země. Chtěl bych pogratulovat Černohorcům za to, jak zorganizovali volby volby na začátku letošního roku. E, ta nová vláda má nový magnát, e, mandát e, který umožňuje další spolupráci s EU. Myslím si, že bychom měli podpořit Černou horu a pochválit ji za to, co zatím udělala. Děkuji. Eh, Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěla poblahopřát panu Tenokovi za velmi dobrý text. A Vzpomínám si na zprávu, kterou kolega Tanok předložil před rokem o Černé hoře. Tento text byl také dobrý a zdůrazňuji tuto kvalitu ještě jednou. Ze strany České Černé hory byly uskutečněny mnohé aktivity. Vítám rovněž provedení svobodných voleb. Také konstatujeme, že byla posílena role parlamentu. I zde bylo dosaženo pokroku. Také otázka médií byla zapracována a to bylo téma, které jsme kritizovali. I zde došlo k určitému pokroku. Tato zpráva také zdůrazňuje, že občanská společnost musí být i nadále posilována. Jsou zde problémy s korupcí, takže zde je nutné učinit určitá opatření a také v oblasti diskriminace a potírání diskriminace a zlepšení rovného postavení. V dnešním okamžiku tedy nemám, co bych dodala a pravděpodobně předležíme některé pozměňovací návrhy, ale jsem spokojená s předloženým textem. Domnívám se, že i jiné politické skupiny budou předkládat pozměňovací návrhy. Jsem velmi ráda, že budu moci s Charlesem o tomto jednat. Paní Lunáček, děkuji. Eh, Bych také chtěla pochválit kolegu Tanoka za tuto zprávu, která, myslím, eh, skýtá eh, velmi Eh, přehledný a také hutný pohled o situaci na, eh, v Černé hoře. Je jasné, že máme širokou většinu v parlamentu, která podporuje eh, pokrok Černé hory v rámci procesu rozšiřování a zítra a pozítří budeme mít setkání CPC s poslanci a tudíž přijdou e, další vstupy, vzniknou z toho další vstupy, které budeme moci případně i zahrnout e, a připojit k této zprávě. Dovolte, abych e, se vyjádřila pouze k několika bodům. Jedním je to, že by snad eh, bylo záhodno zmínit se o skutečnosti, že Černá hora ve své ústavě o sobě hovoří jako o zemi ekologické, což eh, v praxi eh, nebývá vždy takto formulováno, respektive ani není pravdou, zejména pokud jde o výrobu energie anebo o těžbu surovin a tak dále. Není to vždy pravdou v realitě, ale jelikož je to zakotveno v ústavě, je, tak bychom na to měli možná více poukazovat. Také eh, jako všichni ostatní eh, podporují eh, to, že komise začne s kapitolou 26 a 24. To je důležité, že v zemi postižené korupcí je co dělat v soudnictví korupce se vyskytuje i na úrovni vlády, ministerstva a tak dále. Je nutno to řešit a to je důležité z hlediska procesu. Jsem ráda, že pan Tenok již eh, zmínil eh, význam spolupráce s občanskou společností ve zprávě. Konalo se ostatně slyšení minulý týden nebo před dvěma týdny o e, transparentnosti e, procesu rozšiřování a e, padlo tam několik dobrých příkladů to ze strany účastníků z Chorvatska o tom, jak dělat věci na příště lépe. Takže myslím, i výsledky tohoto slyšení bychom ještě mohli zahrnout do procesu, to znamená uvést konkrétní příklady toho, co se dá v budoucnu ještě dělat. Pokud jde o roli dozoru vykonávanou parlamentem, tak tady jsem byla pozitivní pozitivně eh, překvapená zaznamenala pozitivně, když jsme měli setkání s velvyslancem Černé hory v rámci přípravy na setkání ACPC, že tři eh, předsednictví důležitých parlamentních výborů, například výboru pro integraci s EU, výboru pro rozpočtovou kontrolu a tak dále, byly odděleny opozičním stranám. A to je, myslím, také velmi pozitivní eh, jev. Pane Tenoku, vy sám jste eh, poukázal na otázku eh, problematiky komunity gejů, homosexuálů, lesbiček, transexuálů a tak dále. To je důležitá věc. Nicméně ráda bych ještě ve zprávě poukázal na skutečnost, že jakkoliv ve zemi je ještě mnoho homofobie, je. přece jenom vláda již začala pracovat na akčním plánu a byla první vládou v regionu, která uspořádala regionální konferenci proti diskriminaci komunitu homosexuálů, eh, lesbiček, transexuálů. Eh, takže jakkoliv souhlasím s přetrvávajícími problémy v zemi, myslím, že bychom měli také eh, kvitovat úsilí vlády a také občanské společnosti a lidskoprávních organizací v tomto směru. Ale celkově si myslím, že je to dobré dobrá správa a e, zajistí dobrý pokrok. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych e, rád se připojil k těm pozitivním hodnocením, e, o kterých se zmínili mý předřečníci. I já bych velice rád poblahopřál k této velice dobře formulované k této zprávě. Myslím si, že jedna z pozitivních věcí, která se týká Černé hory, eh, se týká toho, eh, že tam existuje skutečně velký koncensus týkající se členství v Evropské unii. To je priorita všech politických stran v Černé hoře. Ta druhá charakteristika potom eh, se týká toho, že občanská společnost se mimořádně úspěšně angažuje ve všech jednáních, ke kterým dochází a je třeba zmínit i to, že to vypadá že Černá hora skutečně eh, úspěšně zahájí jednání a ukončí jednání o konkrétních eh, kapitolách v rámci eh, jednání o přístupu. Dále bych chtěl zdůraznit i to, že otázka korupce, což je skutečně otázka, která se týká celého tohoto regionu a nejen tohoto regionu, jak jsme zjistili, Eh, že korupce skutečně již eh, není tak eh, četná, společnost je si vědoma nebezpečí korupce a byla již realizována celá řada konkrétních kroků v boji proti korupci. I nadále existují některé nedořešené věci týkající se vztahů se sousedy. Eh, částečně se tyto věci řeší, nicméně bych velice rád eh, potrhl ten fakt, že tyto nevyřešené otázky, které se týkají například vymezení hranic, jsou otázky velice zásadní a myslím si, že bychom jim měli věnovat pozornost eh, v blízké budoucnosti, protože jinak tyto problémy budou i nadále existovat. Chtěl bych dále říci, že Černá eh, hora eh, má celou eh, řadu zásluh ve svých snahách přiblížit se Evropské unii. Bohužel osud a rychlost, kdy k tomu dojde, nezávisí pouze na Černé hoře, ale závisí i na dalších zemích, závisí na tom, do jaké míry se budou vyvíjet kontakty mezi vládami daného regionu. To je všechno. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, zpráva, která byla předložena panem Tenokem, je velmi zajímavá. A já se domnívám, že se na záležitosti podíval objektivně a opatrně popsal. Já bych se však chtěl zmínit o některých otázkách, které snad nepatří do zprávy Eh, samotné či částečně jsou pokryté, ale jsou to otázky, kterými se musíme zabývat, abychom získali celkový přehled a jasný přehled o této zemi. A souvisí to také se snahou, která musí být ještě realizována. Nejdříve korupce. Korupce na vysoké úrovni. Eh, já zde mám takový dojem, kolegyně a kolegové, že to není klasická balkánská korupce jako pašování a eh, podobně, ale je to země, ve které přirozené zdroje byly liberalizovány a přeneseny velkému kapitálu. Čili tam, kde říkáme, že zde byly zaznamenány případy korupce, je nutné si položit otázku, zda tyto společnosti, tyto podniky, například eh, ty, které využívají eh, přírodní bohatství a využívají dané zisky. Zde je nutné si položit otázku, zda i tyto podniky jsou začleněny do sociální politiky této země. Takže to je otázka, kterou je nutné si položit a nejenom eh, jako zástupci zelené politiky. Já se domnívám, že snaha eh, země eh, vytvořit ze své vlasti turistický ráj, tyto snahy mohou vést také k tomu, že se mnohé subjekty snaží Eh, vydělat veliký zisk, ale přitom zatížit životní prostředí. Druhý bod, který ve zprávě není uveden, je otázka nezaměstnanosti. Dle statistik je nezaměstnanost velmi vysoká. Narostla v minulém roce a dosáhla téměř 13%. To je vysoké procento. V naší době samozřejmě prožíváme to, že Eh, I v Evropské unii máme vysokou nezaměstnanost, ale i zde vidíme vysoké procento nezaměstnanosti, čili jaká jsou opatření na eh, potírání nezaměstnanosti a to především nezaměstnanosti mladých, eh, což je problém také v jiných zemích EU. Třetí poznámka. Přivítal bych, kdyby byly předloženy pozměňovací návrhy ohledně toho, co se týče veřejných statků a sociálních práv. Nám jde eh, především o otázku vzdělávání a profesního vzdělání. Zde je nutné konstatovat, že existují problémy především při vzdělání dětí z chudších rodin. To je problém, o kterém jsme se zmiňovali také v souvislosti s Albánií. Pokud eh, skutečně údaje odpovídají realitě, tak eh, musíme tuto otázku zdůraznit. Přístupové jednání znamená také to, že snahy eh, o zlepšení v jednotlivých zemích bychom měli podpořit. Eh, čili k tomuto budeme předkládat pozměňovací návrhy do daného termínu. Ano, děkuji. Tím jsme projednali eh, celý seznam stínových zpravodajů a nyní ještě pan Peterle a pan Kačinov, dále zástupce komise. Chtěl bych je však poprosit, abyste byli struční, protože máme ještě další dva body na pořadu jednání Čína a Irák, takže každý máte minutu. Pan Petrle. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručný. A domnívám se, že je důležité podívat se na to, že si přejeme společnou budoucnost v Evropě. Pokrak je posuzován realisticky. Je zde však ještě několik úkolů, které zůstávají například v oblasti soudnictví právního státu. Když toto bude vyřešeno, pak se také sníží problémy s korupcí. Je nezbytné zlepšit příslušné infrastrukturní kapacity. Dobré, děkuji. Kolega Kačin, děkuji, pane předsedo. Černá hora je nejmenším státem v tomto regionu a přesto, že Černá hora byla i v Jugoslávii nejmenší zemí, zde vystupuje průkopnicky pro ostatní státy západního Balkánu. Po Chorvatsku je velmi důležité, abychom měli další ambiciozní stát, který chce ukázat i na venek a v regionu, jaké má postavení. Dvě kapitoly, jež byly zahájeny do konce minulého roku a do konce kyperského předsednictví se zahájí projednávání kapitoly 25 věda a výzkum. Já se domnívám, že to je velmi významné eh, také pro stabilitu celého regionu. Černá hora chce vstoupit také do euroatlantických struktur a zlepšit stabilitu regionu. Eh, prezident Černé hory velmi brzy, já myslím, že dokonce dnes, naváže styky s prezidenty Srbska a eh, Chorvatska, tedy eh, vyzve je k návštěvě. Čili eh, dialog na této úrovni ještě nebyl veden, nebylo to prostě možné, takže dnešní diskuze budou velmi významné a je nutné jejich význam také uznat. Chci poblahopřát zpravodaji k velmi korektní zprávě a doufám, že Během tohoto týdne se ještě setkáme také s delegací Černé hory. Pan Lange, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo, za to, že jste mi dal možnost vyjádřit se k této zprávě. Myslím si, že mohu říci tolik, že tato zpráva vlastně odpovídá také té zprávě o pokroku v jednáních, která byla vytištěna eh, v eh, říjnu letošního roku, eh, pouze posiluje to, co již komise konstatovala. Konkrétně mi jde o to, že doporučujeme, aby vláda Černé hory se i nadále věnovala hlavně otázkám otázce možného přijetí této země do Evropské unie a také se věnovala těm otázkám, které jsou pro integraci do Evropské unie mimořádně důležité e, to je e, věc, která je o to důležitější, protože došlo e, k volbám a v současné době je v Černé hoře nová vláda. Ehm, další důležitá věc je otázka eh, různých ústavních ustanovení, eh, o kterých se také hovoří v usnesení. Dále bych chtěl také potvrdit, že eh, v, při těch jednáních mezi pracovními skupinami, že těchto jednání se zúčastnili a jsou velice dobře reprezentovány i zástupci neziskových organizací, to znamená občanské společnosti. A to vlastně eh, pomáhá eh, Černé hoře také využívat všechny tyto eh, možnosti při určité absenci existujících kapacit. Eh, co se týče vztahu se sousedními zeměmi, i tady je jasné, že eh, tato věc je v zájmu a je sledována touto vládou. To také odpovídá našemu přístupu. Ideální by bylo, kdyby všechny tyto otázky se vyřešily ještě před přístupem Černé hory do Evropské unie eh, v těch jednáních s Černou horou screening probíhá tak, jak má připravujeme eh, dokončení tohoto procesu eh, v červnu 2013. Eh, už v současné době máme v rámci rady k dispozici zprávy o screeningu, co se týče kapitol 23-24 a doufáme, že v radě skutečně bude předsednictví v situaci, kdy bude moci přizvat Eh, Černohorce, aby připravili svůj akční plán, tak abychom o něm mohli hovořit v první polovině eh, příštího roku. Myslím si, že už se zaznělo, že se snažíme dosáhnout pokroku také eh, při jednání o kapitole 25, která se týká výzkumu a vědy. To je věc, která bude také v rámci rady diskutována velice brzy, pokud se nám podaří dosáhnout pokroku v této oblasti do konce letošního roku, potom 18. prosince bychom měli mít mezivládní konferenci, eh, která posoudí, do jaké míry bylo dosaženo pokroku v této oblasti. Děkuji. Teď eh, než, než vrátím slovo panu Tenokovi, aby eh, k tomu řekl něco na závěr, dovolte, abych vám připomenul, že termín pro předávání pozměňovacích návrhů je 12 hodin 11. prosince. Velice telegraficky, pane předsedo, chtěl bych pouze poděkovat všem kolegům, kteří řekli velice hezké věci o této zprávě. Chtěl bych také poděkovat sekretariátu, kteří mi pomohli připravit tuto zprávu. Černá hora je velice malá země, ale je to země, která se ubírá správným směrem. Eh, já beru v úvahu to, co řekla paní eh, Lunáček o tom, že to je ekologická země, ale pochopitelně my všichni víme, že je často těžké těžké sladit eh, věci ekologické eh, na jedné straně a ekonomický pokrok na druhé straně. Čili to jsou rozhodnutí, která bude muset udělat vláda eh, Černé hory. Eh, jsem eh, rád také, že zaznělo to, co eh, řekla komise. Co se týče Chorvatska, doufám, že nedojde k přijetí této země, aniž by byly vyřešeny ty hraniční problémy. Co se týče toho, co řekl řecký kolega, pochopitelně nezaměstnanost je obrovský problém. Eh, a eh, souvisí s tím, jestli bude úspěšná strategie dalšího ekonomického rozvodu. To sou, eh, rozvoje to souvisí pochopitelně i s otázkou vzdělání. Všichni vědí, že je velice těžké dosáhnout absolutní nezávislosti v takto malé propojené zemi mezi všemi těmi různými odvětvími ehm, Eh, mám tím na mysli hlavně nezávislost soudců. Ehm, co se týče eh, setkání eh, se, ehm, se členy parlamentu, já odjíždím do Berlína dnes odpoledne, ale doufám, že se mi podaří ve čtvrtek se sejít s těmito poslanci. Chtěl bych ještě jednou vyjádřit poděkování za podporu a, abych, a chtěl bych také popřát hodně štěstí Černé hoře. Děkuji, pane Tenoku. Takže můžeme přejít eh, k dalšímu bodu, což jsou vztahy mezi Evropskou unii a Čínou. Eh, zpravodaj je pan Bastian Belde, který je tady. Chtěl bych eh, říci, že zpráva AFETu se nezabývá otázkami, kterými se zabývá zpráva INTE. Ehm, zpráva, která byla přijata 23.5.2012, a z tohoto eh, důvodu Inte se rozhodl, že nezformuluje eh, své stanovisko k té naší zprávě. Nicméně někteří eh, členové našeho výboru předložili pozměňovací návrhy týkající se obchodu a vzhledem k tomu, že konference předsedů Eh, rozhodla, že AFED by neměl rozhodovat o těchto otázkách týkajících se eh, obchodních záležitostí a měly by proto být eh, považovány za napřed za nepřijatelné. Dále bych chtěl ještě členům říci, že většina z vás si uvědomuje tuto situaci a již jste stáhli své pozměňovací návrhy. Toto je druhá výměna názorů k této zprávě. A já si vzpomínám, chtěl bych vám připomenout, že termín pro předkládání eh, byl 10. 9. Eh, října 2012. Dostali jsme 333 pozměňovacích návrhů k tomuto termínu a zpravodaj dosáhl 22 kompromisních pozměňovacích návrhů. Dovolte, abych teď dal slovo panu Balderovi, zpravodaji, aby nás seznámil se svým stanoviskem. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, geachte collega's. Děkuji, pane předsedo a vážení kolegové. Předně vám chci poděkovat za předložených 333 pozměňovacích návrhů, což ukazuje, jak angažovaně přistupujete k tomuto eh, tématu vztahu mezi EU a Čínou. Já jsem eh, dospěl po dohodě se stínovými zpravodaji jedna 21 kompromisním návrhům a ty se vztahují k následujícím úvahám a odstavcům. Eh, Výjmenuji je eh, úvodní ustanovení A, I, G, H, I, E, L, M, O, dále odstavce 1, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 15 a 18. Pane předsedo, dovolte, abych eh, objasnil stručně několik bodů. Včera večer jsem ještě obdržel návrh mailem, již jsem na něj reagoval. Ke kompromisnímu návrhu 10. Eh, skupina ALDE eh, předložila pozměňovací návrh, Jedná se v něm o takzvanou CCP, vzhledem k tomu, že komunistická strana je eh, uznána, oblíbená, tak bych se chtěl zeptat stínových zpravodajů eh, na jejich mínění. Socialistická frakce eh, ústy svého zpravodaje na to již eh, zareagovala pozitivně. Další bod. Vzhledem k mimořádným vztahům mezi Čínou a Tajvanem jsem pro rozsáhlý kompromisní návrh. Je to oddělená část, to velmi citlivých eh, a eh, ekonomicky důležitých vztazích mezi Čínou a Japonskem vzhledem k nyní se eh, projevujícím napětím v východočínském moři a vzhledem k teritoriálním, teritoriálnímu napětí bych to chtěl vyřešit návrhem 20. Tady máme zatím pouze ústní pozměňovací návrh protože jde o svobodu tisku v rámci strategického partnerství EU Čína. To znamená, eh, svobodné spravodajství v Číně a EU, to musí navzájem korespondovat, musí zde mm, panovat vzájemnost. Já jsem eh, minulý měsíc eh, navštívil Peking a Chongqing a v rámci evropské delegace jsme v pondělí začátkem listopadu měli velmi užitečné eh, setkání s klubem zahraničních novinářů a korespondentů, kteří poukázali na to, že klima, které tam panuje, znesnadňuje jejich práci v Lidové republice Čína, což je škoda eh, v roce 2008 čínské úřady jak známo, přiblížil, eh, přislíbili, že eh, pro zahraniční eh, korespondenty budou panovat zlepšené pracovní podmínky, ale letos jsme opět zaznamenali stížnosti, že bohužel tato slíbená svoboda mm, není skutečností a k tomu bych chtěl předložit ústní pozměňovací návrh. Doufám, že to budete moci přijmout tento ústní pozměňovací návrh, eh, včetně kompromisu. Ostatní pozměňovací návrhy, které se netýkají kompromisu, eh, ještě eh, objasním obsáhle v rámci seznamu hlasování. Děkuji. Prvním řečníkem na mém seznamu je pan Kasulides stínový zpravodaj jménem EPP. Thank you, Mr. President. First of all... Děkuji, pane předsedo. Za prvé chci poblahopřát panu Beldrovi, eh, protože vypracoval velmi vyváženou zprávu, zejména pokud jde o způsob, jakým chce parlament vyjádřit své mínění, určené jak Číně, tak i zbytku světa a chci mu poděkovat eh, také za spolupráci se stínovými zpravodají, čímž eh, se podařilo, že eh, vzal v potaz většinu pozorování a připomínek stínových zpravodajů a na základě toho vypracoval 21 kompromisních návrhů, s nimiž jsme srozuměni. musím říci, že eh, v návrhu pana Watsona, pokud se nemýlím, eh, k pozměňovacímu návrhu 10, eh, tady také souhlasíme. Za druhé, mám za to, že jsme se velmi snažili být co nejférovější a také pevní, pokud zásadový, pokud jde o lidská práva. Rád se podívám na eh, ústní pozměvací návrh k situaci eh, sdělovacích prostředků, ale v zásadě tady panuje shoda. Pokud jde o obchodní vztahy, opět jsme k tomu přistupovali férově v tom smyslu, že jsme opakovali politiku jedné Číny a současně jsme se zmínili o skutečnosti, že rakety z Číny nepomohou usnadnit situaci, myslím eh, na rakety eh, namířené proti Tajvanu. A ani skutečnost, že Tajvan Eh, respektive Tajvan eh, má nárok na smysluplnou spolupráci v rámci Mezinárodního fóra. Pokud jde o eh, problematiku sporů na ostrovech, tady jsme se velmi snažili zachovat stejnou distanci EU e a služby vnější politiky. To znamená, že nestraníme nikomu ze zúčastněných stran a tady mám eh, jednu výhradu k nově zařazenému odstavci s pravodajem. Vítáme iniciativu prezidenta Tajvana ohledně koncenzu vůči etickému kodexu k východočínskému moři. Nemám výhrady vůči obsahu, ale mám výhradu v tom, zda tímto neporušujeme to, co jsme sami řekli, že totiž zůstaneme nestraní vůči všem zúčastněným stranám, pokud jde o eh, rozpory eh, na ostrovech. Já toto zpětně ještě předložím na zasedání skupiny a dám vám pak ve čtvrtek definitivní odpověď, zda podpoříme či nepodpoříme tento nově vložený odstavec, k němuž vznáším tímto výhradu. Jinak jsme spolupracovali velmi dobře, dosáhli jsme velmi dobrého výsledku, myslím Eh, že je to výsledek, který eh, tady skýtá dobrou zprávu za přispění synových zpravodajů a za to ještě jednou děkuji panu Beldrovi. Kopa. Paní Kopa. Δείχνει je μία ακόμα φορά Děkuji, pane předsedo. Dnešní debata opět ukazuje, jak komplikované je toto téma a ukazuje také, že ve výboru máme rozdílné názory. To se projevuje také na velkém počtu pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Je přitom zcela jasné a vyplývá to také z analýz v členských státech, že Čína znepokojuje evropské občany. Vztahy k Číně jsou komplexní opatření a domnívám se, že je velmi důležité i v rámci této zprávy celá jasně naznačit, že chceme hovořit jedním hlasem. My chceme mít vztahy s Čínou, které se orientují dle základních principů a dle zásady vzájemnosti. Domnívám se, že bychom měli se dotknout také dalších témat, abychom reagovali na znepokojení občanů v Evropě. V dnešní obtížné ekonomické situaci je zcela jasné, že musíme především hovořit o zájmech evropských podniků. V souvislosti s těmito otázkami nemůžeme měřit různými měřítky. Když hovoříme o lidských právech, lidská práva jsou pro Evropu velmi důležité. Svoboda tisku, svoboda vyjadřování, svobodný přístup k internetu, svobodné projevy eh, v oblasti náboženství, to jsou základy hodnot Evropské unity, eh, unie a to jsou eh, otázky, o kterých musíme vždy hovořit při jednáních. Nyní k obchodním otázkám a k otázkám ochrany duševního vlastnictví. Zde je otázka například použití určitých chemických látek, dodržování patentů a e, to jsou problémy, které škodí evropskému průmyslu, ale také zdraví občanů. To znamená, že zde jde o celá vážný partnerský vztah, který vychází z mezinárodních standardů, které musí být dodržovány z obou stran. Poprosila bych z pravodaje, aby své pozměňovací návrhy formuloval eh, z, této, eh, z tohoto hlediska také pan Bütikofer. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěl poděkovat panu Beldrovi za spolupráci a své poznámky chci omezit na jeden návrh kompromisu, o kterém se sám zmiňoval. Je to kompromisní návrh 10. V tomto kompromisním návrhu musíme přiznat, je zaujímáno určité stanovisko, které já pokládám za velmi obtížné. Na začátku tohoto odstavce se komunistické straně Číny eh, sdílí ze strany Evropského parlamentu, že komunistická strana Číny je akceptována obyvatelstvem, i když toto není prokazováno a verifikováno demokratickými volbami. Já se tedy ptám, odkud Evropský parlament vlastně ví, jak je možné, že ví, že tato demokratická verifikace neexistuje, jak to, že se pokládáme za kompetentní v tom, že to verifikujeme my bez výsledků voleb. Výsledek který nebyl vystaven čínským lidem, je eh, vlastně prezentován Evropským parlamentem a to se mi zdá poněkud rozporné. Dále se také eh, s určitými obavami hovoří o tom, že akceptan akceptování eh, eh, na úrovni eh, čínského lidu je ohrožováno korupcí a určitou rudou aristokracií. Já nevím, zase máme obávat a starat vůbec o akceptování komunistické strany Číny. Já se spíše domnívám, že ty tři důvody jsou důkazem nedostatečného akceptování a to můžeme sledovat každý den eh, přes internet. Vidíme zde i mnohé další důvody, které tomu vedou. Nevíme, zda bychom se měli takto nechat eh, tlačit k této opatrné kritice, která v tom odstavci je vyjádřena. Je zde korupce, nedostatečná transparentnost a podobně. Myslím, že bychom měli spíše říci, něco jiného, abychom vlastně nevystavovali určité eh, osvědčení eh, eh, politice. Děkuji, pan Tanok, a prosím o stručnost. Máme ještě před sebou několik dalších bodů. Well, thank you, um... Děkuji, pane předsedo. Já chci poblahopřát panu Beldrovi za jeho vynikající, eh, k jeho vynikající zprávě a eh, k aktuálnímu tématu. Já jsem byl ostatně předsedou eh, tajvansko Evropské skupiny Evropského parlamentu. Měl jsem tedy velký zájem o to, co se děje také ve vztazích mezi Čínou a Tajvanem a vítám odkazy na e, mírový plán ve východočínském moři. E, Čína je samozřejmě e, ekonomický gigant, ale je velmi důležité vést silný dialog s tímto zmáhajícím se globálním obrem, ale je tady mm, přece jenom komunistická eh, diktatura, byť eh, tam v té zemi není eh, nic komunistického, musíte tam platit za vzdělání a zdravotnictví. Vražda mm, onoho britského občana je samozřejmě také určitý stín v našich vztazích a předání moci na, komunici- na sjezdu komunistické strany Žižim Penovi bude také ostře sledováno. Je jasné, že tady jsou nepřijatelně vysoké míry porušování lidských eh, práv, jako například přerušené, eh, nuceně přerušené eh, těhotenství, tresty smrti, pronásledování sekty Falun Gong, nedodržování lidských práv, pokud je o přístup k univerzitám a také ovlivňování soudnictví komunistickou stranou. To skutečně neznamená, že by tam panovala vláda práva, že by to byl právní stát. Nicméně musíme Čínou vycházet. Je to důležitý hráč a e, čím dál tím více v mezinárodních vztazích e, se e, Čína stává čím dál tím silnější, jak ve svých teritoriálních vodách, ale také ve východočínském moři, ve vztahu k Větnamu, k Indonésii, Brunaji, Japonsku, Jižní Koreje, Koreou a tak dále. Je to velmi důležité moje další starost je také podpora eh, pro diktátory eh, tvrdé ruky v Severní Koreji, Sýrii, eh, kde straní Rusku, zabraňuje ekonomickým sankcím vůči Bagdádu. Je tady tedy velmi tvrdá linie viditelná na straně Číny v posledních měsících a to je velmi zneklidňující vývoj v posledních měsících. A už si spálí uholili prsty, když eh, se eh, nezúčastnili hlasování o Iránu. Čína je eh, největším obchodním partnerem z Brazílii, má velké zájmy v Jižní Americe, po celé Africe, zejména pokud je o těžbu minerálu, takže sledujeme to a budeme podporovat i kompromisní návrhy jako celá naše skupina. Děkuji, děkuji pane Tanoko a nyní má slovo paní Gomez. Uh, Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. My také děkujeme panu Beldrovi za jeho zprávu a za jeho velmi vstřícný přístup k zahrnutí eh, našeho stanoviska do textu. A to vedlo k úspěchu eh, kompromisních návrhů. Chci vás ujistit, že naše skupina také chce ještě zvážit dopad toho, eh, té nové formulace o Tajvanu. Na to se musíme ještě podívat podrobněji. A jsme velmi spokojeni s tím, že naše návrhy o pracovně právních vztazích byly akceptovány. Myslím, že to je klíčová otázka pro vztah mezi EU a Čínou. Evropská unie nemůže nadále eh, houřit oči eh, ve vztahu k tomu, že nadnárodní společnosti, včetně evropských, působí v Číně a zcela přehlížejí lids, eh, pracovně právní vztahy a lidská práva, pokud například o vězně, děti a eh, jiné pracovníky. Dovolte, abych řekla také, že já osobně velmi sdílím eh, názor pana Bytykofera, totiž nemyslím si, že je na parlamentu, aby poměřoval oblibu eh, komunistické strany v Číně mezi lidem. Nemáme způsob, jak to měřit, jak to odhadovat a kvalifikovat. Takže podle mého názoru by bylo lepší tuto e, počáteční část e, kompromisního návrhu vyškrtnout. Je to něco, co také předložím e, skupině a samozřejmě náš stínový zpravodaj se potom k tomu vyjádří a prodiskutuje to s panem Beldrem. Děkuji, pane, paní Gomezová, pane Severine. Děkuji, eh, děkuji. Pane eh, předsedo, já nebudu hovořit o žádných podrobnostech. Chtěl bych pouze eh, učinit jednu poznámku, která je principiálního charakteru. Vždycky, když se snažíme naplánovat si svoji politiku k takovému důležitému partnerovi, jako je Čína, tak nejprve musíme chápat, jaké jsou naše vlastní zájmy ve vztahu k této zemi a také, jaké jsou zájmy našich partnerů. Uh, Bohužel, a e, já tím nekritizuji pana Beldera, ten odvedl skutečně skvělou práci, ale myslím, že se jedná o náš tradiční přístup e, e, ignorovat naše tradiční partnery a máme tendenci je poučovat, co mají změnit ve své politice protože eh, nejsme schopni dosáhnout eh, konsensu týkajícího se našich vlastních zájmů. A proto vždy zdůrazňujeme pouze lidská práva. Myslím si, že lidská práva jsou velice důležitá a zcela určitě platí, že bychom vždy měli je zdůrazňovat, protože se týkají našich vlastních hodnot, ale nikdy nebudeme moci Eh, podporovat naše hodnoty, pokud nebudeme podporovat naše geopolitické zájmy. Pouze jestliže se nám podaří dosáhnout eh, toho, o co nám jde v geopolitické oblasti, pak budeme schopni eh, propagovat také naše hodnoty v zahraničí. Možná pan Belder by se mohl zamyslet nad tím, jestli by nebylo možné dosáhnout jiných kompromisů, které by toto odrážely, protože já Eh, sám jsem předložil několik pozměňovacích návrhů, kde na tyto věci upozorňuji a myslím si, že eh, takovéto pozměňovací návrhy by mohly ještě zlepšit tuto zprávu. Děkuji, děkuji pane Severino a teď eh, pan Belde dostane slovo, aby udělal několik závěrečných poznámek. Děkuji, děkuji pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat kolegům za jejich laskavá slova. Chtěl bych také eh, poděkovat eh, panu Kasoletisu, panu Butikoferovi a dalším, eh, kteří přispěli. Také bych chtěl poděkovat panu Tanokovi a všem těm kolegům, kteří si udělali čas a investovali energii do zlepšení této zprávy. Takže vám všem bych chtěl velice poděkovat. Ano, co se týče těch Ehm, pozměňovacích návrhů týkajících se eh, CCP. Tady si myslím, že je potřeba eh, konstatovat, že se jedná o velice relevantní, relevantní ehm, eh, pasáž. Zcela určitě dojde k pozměňovacím náhodou týkajícího se Tajvanu. Jsem zvědav, jak to dopadne. Eh, myslím si, že různé skupiny vyjadřují naprosto rozdílné názory k této věci a to pochopitelně bude mít dopad i na naší diskusi, když je potřeba si uvědomit, že tyto diskuse se budou konat už velice brzy a myslím si, že bychom se měli sebekriticky nad některými těmito věcmi zamyslet. To souvisí také s pozměňovacím návrhem týkajícím se Tajvanu, to je pozměňovací návrh 10 kolega Koppel eh, hovořil o tom, že všechny tyto otázky jsou mimořádně složité a proto celá zpráva je také velice komplikovaná. Eh, pan Koppel hovořil o celé řadě věcí. Některé poznámky eh, vlastně se týkají nebo vztahují k té předcházející zprávě zabývající se obchodem. A tak bohužel nebude možné je zahrnout do této zprávy. Ehm, děkuji, děkuji tedy všem kolegům, děkuji všem stínovým zpravodajům. Já osobně jsem mám ehm, na mysli hlavně to, že je potřeba, abychom měli zcela jasně vyjádřenou svou politickou pozici. Ehm, nejde jenom o nějakou retoriku. Chtěl bych během našich diskusí se soustředit na zcela jasné politické vyjádření a stanovisko, spíš než na nějaké, na nějaká retorická cvičení. Děkuji, děkuji všem, kteří eh, Eh, nám poskytly konstruktivní eh, myšlenky, eh, budeme o nich přemýšlet, budeme pochopitelně se zabývat i otázkou CCP a až bude čas na to, tak přistoupíme k hlasování. Děkuji, děkuji pane Peldery, děkuji vám za tuto zprávu. Tato zpráva je mimořádně důležitá a Teď můžeme přejít tedy eh, k dalšímu bodu, což je dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unii a Irákem. Chtěl bych dát přímo slovo panu Maurovi, což je zpravodaj k této zprávě. Děkuji, děkuji, pane eh, předsedo. Já velice stručně eh, pouze připomenu výboru, že toto usnesení souvisí s textem PCI a je potřeba se e, z toho vycházet, až budeme posuzovat pozměňovací návrhy. Já e, si osobně myslím, e, že PCI je velice dobrý instrument, který skutečně může pomoci Iráku dosáhnout vyššího stupně demokracie v život, pro život této společnosti. Myslím, eh, že je potřeba překonat ty politické překážky, které stále představují určitou fragmentaci politického života v Iráku a myslím si, že eh, to to skutečně pomáhá dosáhnout vyššího stupně demokracie. Těch 132 pozměňovacích návrhů by mělo být vnímáno eh, stejným způsobem, jinými slovy, neměli bychom pochopitelně se vyhýbat kritice irácké vlády. Eh, měli bychom eh, irácké eh, vládě pomoci řešit otázky související s lidskými právy a pomoci překonat politickou krizi tak, aby Irák se skutečně mohl dostat z té velice obtížné situace, ve které se nachází. Ale to jsou všechno věci, které by se měly objevit také v, tom, v té dohodě o E, spolupráci. E, měli e, bychom vycházet z toho, že tato dohoda je skutečně velice dobrá. Brzy dojde k setkání 14. a 15. prosince. Dnes odpoledne letím do Spojených států, protože jsem členem mise do Washingtonu a doufám, že i tam budu mít možnost Ehm, navrhnout některé kompromisní pozměňovací návrhy, které nám pomohou překonat eh, některé z problémů, které stále ještě máme. Myslím si, že e, bude potřeba snížit některé e, počet těchto pozměňovacích návrhů, které máme v současné době k dispozici. Já sám e, během posledních několika dnů jsem věnoval pozornost také příspěvkům, které dostáváme od občanské společnosti, které se týkají občanské společnosti v Iráku a myslím si, že celý text tohoto usnesení by měl odrážet i to, že naši kolegové skutečně mají velký zájem o tuto zprávu. Hodně poslanců se věnuje otázce situace v Iráku a já musím konstatovat, že většina těch poslaneckých návrhů jsou skutečně skvělé. Děkuji, pane Mauro. Teď eh, dám slovo eh, stínovým zpravodajům za politické skupiny, paní Kopa za SAD. Děkuji. Ano. Při první debatě, při první debatě, kterou jsme již vedli, se zdálo, že máme společný cíl, který sledujeme v, díky této zprávě. Všichni jsme toho názoru, že je absolutně nezbytné partnerskou smlouvou mezi EU a Irákem uzavřít. Vždyť jde především o to, že chceme tuto zemi podpořit, pomoci mu eh, ke stabilitě a normalitě. Na druhé straně však je tomu také tak, že násilí a teror, které eh, otřásají tuto zemí, eh, mohou být eh, vyřešeny pouze díky solidaritě mezinárodního společenství. A my se snažíme právě v oblasti lidských práv a základních práv a základních svobod toto zdůraznit této souvislosti bychom také měli požadovat doložku ve smlouvě, ve které je řečeno, že Irák se připojuje k Mezinárodnímu trestnímu soudu. Pokud se Iráku nepodaří dosáhnout eh, pokroku v této oblasti, pak by kooperační programy měly být eh, omezeny. Pan Mauro již řekl, že je zde 132 pozměňovacích návrhů a některé z nich se vztahují eh, také na období eh, války, ale nyní jsme ve fázi, kdy Iráku chceme skutečně pomoci a dívat eh, se tedy kupředu. To by bylo nezbytné. Samozřejmě, že válka mnohé zničila, ale to, co se nyní musí stát, je politický postup, který musíme iniciovat tak, aby byla podpořena demokracie a stabilizace země. Ty pozměňovací návrhy bychom měli podpořit, které jsou zaměřeny na smíření, národní soudržnost a boj proti mezinárodní zločinnosti. E, jde o kritiku násilí vůči e, náboženským komunitám a také zajištění lidských práv, e, zrušení trestu smrti a trestu vůči ženám. Irák je země, která se nás dotýká v oblasti bezpečnosti, energetiky a také ekonomie. A v našem zájmu je ří, nutné říci, že u Irák se velmi rychle může stát důležitým subjektem v daném regionu. A to je cíl, o který bychom se měli snažit. Já jsem ještě neměla možnost podívat se na kompromisní pozměňovací návrhy. Dnes o tom budeme dále hovořit, takže při další debatě se k tomu vrátím. Uh, Děkuji vám, paní Kopa, a nyní za frakci ECR má slovo pan Tanok. Děkuji, já jsem nežádal o slovo, ale rád řeknu několik slov. Za prvé, blahopřeji panu Maurovi k jeho zprávě. Zjevně Irák je stále ještě velká výzva a vítám jmenování vedoucího delegace EU nebo vedoucí paní Hybáškové, která, se, e, která působí v areálu britské e, ambasády, určitě přispěje ke zlepšení vztahu. E, já již dlouhodobě podporuji syrský, v Syrii křesťany a v Iráku a myslím, že nebylo učiněno dost na jejich ochranu. Mnozí z nich nacházejí útočiště v Syrii a nyní odcházejí ze Sýrie jinam. Jsou nesmírně eh, pronásledovanou menšinou a Bagdad musí učinit více a vláda Al-Malikiho této věci. Jsem velmi zneklidněn podporou, kterou Al-Maliki projevuje eh, vůči Iránu v rámci Arabské eh, ligy v tom smyslu, že podporuje to, co se děje v Damašku, například přelety iráckých, iránských Um, ozbrojených letadel směrem uh, uh, dále uh, a podporují Hezbola. Nevím, jestli to stačí. Je zjevné, že Irák zůstává výzvou, jak jsem řekla, řekl, musíme nadále podporovat um, obnovu a rozvoj, musíme podpořit federální strukturu a poskytovat také podporu um, míru a stability stabilitě eh, Kurdské autonomní republice. Já jsem se setkal s jejich zástupci v Bruselu a Londýně, takže vím, že je to něco velmi důležitého. Kromě toho Blahopřeji panu Maurovi a budeme sledovat události v Iráku s velkým zájmem, protože je tam ještě hodně práce, abychom dosáhli toho, co by se mohlo stát modelem demokracie eh, v rámci Středního východu. Děkuji, pane Tanoku. Eh, za vaše vystoupení, byť eh, nečekané. Nyní má slovo paní Gomez, jedna minuta. Já chci také poděkovat panu Maurovi, myslím, že je to velmi eh, důležitý text a dohoda skutečně může podpořit delegaci EU, ale musíme zajistit také, aby, abychom měli prostředky k dispozici a také autonomii a poskytnuto autonomii britských bezpečnostních sil, aby, aby se mohli pohybovat v terénu. Já jsem se snažila do toho zapracovat ještě perspektivu v tom, protože se domnívám, že eh, naše péče o křesťanské komunity v Iráku by mohly být předmětem určitého nedorozumění, že se staráme pouze o ně. Já samozřejmě vím, že jsou ohrožené a Vím také o jejich historickém pronásledování, ale myslím, že by nebylo správně pochopeno, kdybychom byli viděni eh, pouze jako stoupenci křesťanské komunity a Přitom um, ostatní komunity, například uh, sunité a šíité, také trpí eh, například teroristickými útoky. Jakýkoliv jednotlivec je důležitý, bez ohledu na to, jakého je vyznání nebo menšiny. Nesouhlasím s těmi, kteří se snažili ten text uh, pozměnit v tom eh, smyslu, eh, že tam prosazovali názor MKO, pokud jde o protože eh, MKO se týká Iránu, nikoli Iráku. To znamená, naše snahy o spolupráci s Irákem bychom neměli nechat zkreslit nebo z, znetvořit MKO. Já jsem proti tomu. A závěrem bych chtěla vyjádřit souhlas eh, s tím, co řekla Eleny Kopa o vysokých standardech, eh, které bychom měli eh, uplatňovat vůči Iráku, zejména pokud je o dodržování mechanismu lidských práv, zejména ICC, teda Mezinárodního trestního soudu. Děkuji. My máme ještě tři přihlášky do diskuse a blíží se již americký velvyslanec, takže každý má pouze jednu minutu. Pane Majere. Ano, děkuji, pane předsedo. V první výměně názorů jsem již měl možnost prezentovat stanovisko naše, naší skupiny a některé členské státy EU eh, akceptovali eh, to, že válka je preventivní založená na lži, ale že přitom chtějí tedy jenom zajistit eh, své dodávky ropy. Takže ta záležitost s těmi hromadnými zbraněmi byla lží. E, přitom e, přišlo o život e, vítek milion lidí a 70 tisíc vojáků. Přišlo také o život v této legální okupaci. V poslední zprávě o Iráku se o tom rovněž hovořilo. A také bylo řečeno, že 90 území je nejisté, je zde 100 tisíce eh, uprchlíků eh, nebezpečí také na základě eh, jaderných odpadu. Eh, my se domníváme, že tato zpráva není dostatečná. Měli bychom eh, asociační smlouvy využít k tomu, abychom se omluvili jako Evropská unie za to, že jsme také způsobili eh, toto zničení a tím byl svět také více destabilizován. Pan Landsbergis. Jedna minuta, pan Landsbergis. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já eh, se soustředím pouze na odstavec 9. Ehm, tady eh, Stuart Stevenson navrhuje plnou podporu, ale ehm, možná, že bychom mohli změnit tento text eh, a potom by tento text měl takto. Parlament vítá angažovanost iráckých úřadů aby eh, eh, řešili otázky týkající se eh, podmínek v Kamp Ashra a Zulia. Žádáme všechny členské státy, aby umožnili repatriaci nebo přesunutí obyvatel tábora Huria do demokratického Iránu tak aby eh, tato otázka eh, jejich přítomnosti na iráckém území byla s konečnou platností vyřešena. To je ten nový text. Děkuji, pane Landsbergisi a pan Kukan. Máte minutu, pane Kukane. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já si velice vážím té práce, kterou odvedl zpravodaj pan Mauro. Já sám jsem předložil několik pozměňovacích návrhů, které souvisejí s porušováním lidských práv. Já vím, že některé tyto věci už byly e, dány do této zprávy, ale přesto bych chtěl zdůraznit ještě jednu věc a sice, že k tomu porušování lidských práv dochází mnohem častěji. Kromě toho také mi dělá určitou starost otázka e, uprchlí uhlíku. Tuto, této otázce se věnuji již delší dobu a já nesouhlasím s tím pozitivním tónem eh, toho odstavce 9, tak jak teď stojí. Podle, mého, podle mých informací situace je daleko dramatičtější a je potřeba, abychom přispěli eh, k řešení eh, této situace a to, co nejrychleji, aby byly zajištěny, zajištěna základní práva těchto lidí, kteří v těchto táborech trpí. Teď velice krátce, pan Mario Mauro. Ano, pane předsedo, jen několik vteřin potřebuji na eh, závěrečné eh, poznámky. Já se určitě eh, všechny tyto věci vezmu v úvahu a také o nich budeme hovořit na zasedání se stínovými zpravodaji. Ehm, já nevidím žádný nepřekonatelný problém. Pochopitelně, že bychom měli zdůrazňovat eh, otázku lidských práv, nikdy bychom neměli polevovat eh, v odsuzování, porušování lidských práv. Eh, je dobře, že obecně je ten, ta dohoda s Irákem vnímána velice pozitivně a doufám, že se nám podaří eh, v této zemi dosáhnout situace, kdy vyjde z této krize. Eh, hlasovat o tom budeme příští týden. Teď dovolte, abych mezi námi přivítal eh, velvyslance Spojených států. So I have the privilege now and I'm very glad to welcome. Mám tedy to eh, potěšení a tu čest přivítat mezi námi eh, Williama Gerarda, velvyslance Spojených států na půdě našeho výboru. Eh, je to o to důležitější, že mezi nás přichází brzy po znovu zvolení prezidenta Obamy ve Washingtonu. Můžeme hovořit o Eh, s našich vztazích s určitou jistotou, eh, protože Spojené státy vždy pro nás představovaly velice blízkého partnera a bez dalšího zdržování tedy dovolte, abych předal slovo velvyslanci Kennardovi, který na úvod řekne několik eh, poznámek a potom budeme pokračovat vašimi otázkami a odpověďmi pana velvyslance. Děkuji, děkuji. Děkuji za to, že jste mě pozvali. Eh, toto je mimořádně vhodná doba pro naše setkání. A to nejen proto, že došlo k znovu zvolení prezidenta Obamy, ale eh, kromě toho tento víten je eh, velice důležitý. Prezident se dnes setkává s, s viceprezidentem Bidenem a dalšími představiteli naší vlády a e, my velice vítáme e, dialog mezi legislativci e, který má formu transatlantického dialogu. Čili tento týden je pro nás mimořádně důležitý. Jestliže vycházíme z toho, že pan prezident Obama byl znovu zvolen, tak myslím, že toto je mimořádně vhodný čas pro to, abychom znovu zopakovali, jak je důležité posilovat naše vztahy při řešení otázek, které jsou před námi. Uh, Eh, miliony lidí na celém světě věnoval velkou pozornost našim prezidentským eh, volbám. Já poprvé vůbec jsem žil mimo Spojené státy během eh, volební kampaně a během vlastních voleb a bylo pro mě velice zajímavé všimnout si toho, jakým způsobem lidé vědují této věci pozornost. Teď uvidíme, jakým způsobem tento druhý druhý termín eh, bude, jakým způsobem se projeví. Pan prezident Obama ehm, eh, si uvědomoval už při svém prvním zvolení eh, vzájemnou propojenost světa v 21. století. Řekl, že je potřeba bránit naši společnou bezpečnost a naši humanitu. Myslím si, že je jasné, že během prvního termínu eh, eh, Toto se potvrdilo. Eh, prezident Obama obnovil partnerství s dalšími zemi a multilaterálními organizacemi a hlavně se to týká Evropské unie a OSN. Doufám také, že jste si uvědomili, že jsme skutečně odvedli obrovskou práci během posledních čtyřech let v oblasti prohloubení vztahů se všemi institucemi Evropské unie a obzvláště potom s Evropským parlamentem. Eh, velice nás potěšilo produktivní pracovní vztahy, eh, které jsme zahájili eh, s vnější službou. Pochopitelně je potřeba udělat ještě mnoho další práce, ale teď, když si děláme určitou inventuru toho, co bylo dosaženo, během těchto čtyř let mohu vám říci, že naše vláda skutečně měla velký prospěch z této zvýšené angažovanosti v oblasti spolupráce s Evropskou unii. Eh, prezident Obama řekl, že Evropa je vlastně základem eh, pro naší spolupráci a je pravda, že zástupci naší vlády se obracejí na své protěžky v Evropské unii, aby eh, došlo k dalšímu prohloubení našich partnerských vztahů. Během té volební kampaně Američané dostali zcela jasnou možnost volby zvolili prezidenta Obamu, zvolili to, aby zůstal prezidentem eh, i pro další období. V oblasti zahraniční politiky to souvisí s prací, kterou děláme také společně s vámi, s našimi partnery v Evropě. Je skutečně pozoruhodné si všimnout toho, jak během prvního funkčního období eh, vláda prezidenta Obamy Eh, zcela jasně zblížila své priority v zahraniční politice. Myslíme si, že tento trend bude pokračovat. Rozsah naší práce je mimořádně široký, také velice hluboký. Já sám eh, mám eh, tu možnost a potěšení být uprostřed těchto vztahů mezi Evropskou unii a Spojenými státy. A musím říci, že každý den pracujeme na stovkách a stovkách nejrůznějších otázek pokud bych je měl schrnout, tak e, vlastně se jedná o čtyři základní kategorie. Za prvé jde o podporu e, toho, čeho si přejí eh, naši občané, za druhé, bychom, eh, za druhé to oblast boje proti terorismu a to ve všech částech světa, za třetí potom je to otázka koordinace naší pomoci těm nejvíce zranitelným populacím a za čtvrté potom jde o eh, posílení naší ekonomické a regulační spolupráce. Budu hovořit o tom, co děláme hlavně v každé z těchto čtyř kategorií. Domníváme se, že podpora těch lidí, kteří žijí v nově nově vznikajících demokraciích je asi nejdůležitější z toho, co děláme společně. Ehm, všim, eh, pochopitelně jsme zaznamenali ty demokratické změny v zemích jak Afrik, eh, Severní Afriky, eh, tak Středního východu. Snažíme se podpořit lidi, kteří chtějí do, žít v míru, ať už je to v Libii, v Tunisku, v Egyptě a v dalších zemích. V Eh, to, v tom budeme pokračovat. Minulý eh, týden Spojené státy uvítali příměří eh, v Gáze, protože celý svět měl obrovské obavy, dosáhli jsme ale relativního klidu v této oblasti. Bylo to díky společné diplomacii řady partnerů, ať už se dalo o Egypt, o, OSN, <clears throat> e, naše evropské spojence, jak řekla ministrině Clintonová, e, toto je pro tento region naprosto zásadní e, okamžik. Lidé, kteří zde žijí, mají možnost, by měli mít možnost žít v míru a toto příměří jim to do určité míry umožňuje. Jde nám o posílení regionální stability, e, o zajištění e, důstojnosti e, života jak pro Palestince, tak pro Izraelce. Budeme i nadále spolupracovat s partnery v tomto regionu, pokusíme se zlepšit podmínky pro lidi v Gáze a také zajistit bezpečnost pro Izraelce. Každý z těchto kroků nás musí přivést ke komplexnímu míru a to pro všechny národy žijící v této oblasti. Podporujeme vytvoření palestinského státu eh, jako součást dvou státního řešení ehm, bez jakýchkoliv eh, předběžných podmínek stanovených ať už palestinci nebo Izraelci. I nadále budeme stát proti palestinským eh, snahám zlepšit svůj pojetí své státnosti v OSN, což neodpovídá odpovídajícím rezolucím. Rádi jsme také, <clears throat> byli jsme také rádi, že Sacharová cena eh, byla udělena dvěma odvážným disidentům a za to eh, blahopřejeme <clears throat> eh, Evropskému parlamentu v Afghánistánu také společně se snažíme dosáhnout paralelně ekonomické a politické transformace, která již probíhá. V současné době eh, doufáme, že do roku 2014 dojde ke končení této transformace a eh, i pak budeme eh, podporovat afgánské bezpečnostní síly v jejich snaze dosáhnout stability a, <clears throat> a, a schopnosti bránit své občany také eh, podporujeme integraci <clears throat> eh, v rámci Afgán, Během prvního funkčního období eh, prezidenta Obamy jsme se také věnovali Balkánu a i v této věci jsme s vámi spolupracovali. Nejvyšší představitelka paní Ashtonová Eh, s námi spolupracovala v Bosně, v Srbsku, v Kosovu tak, aby eh, chom pomohli místním eh, vůčím představitelům překonat všechny ty různé oblasti, které dělí jejich společnost. Kromě toho jsme se věnovali také Ukrajině. Mohla jste si všimli, že Hillary Clintonová společně s Lady Ashton <clears throat> vydali společné prohlášení týkající se <clears throat> voleb, které chtěli, aby proběhly spravedlivě. Jako spolupracujeme také ve vztahu k Bělorusku. My víme, že ještě existuje celá řada věcí, které je potřeba řešit a právě s Evropskou unii se snažíme těmto otázkám věnovat. Co se týče Ázie, <clears throat> tam eh, jsme také byli svědky historické transformace v Barmě. I tady jsme spolupracovali v této oblasti s Evropskou unii. Došlo k celé řadě eh, návštěv na nejvyšší úrovni. Hillary Clinton Clintonová, Kathy Ashtonová a také prezident Obama nedávno na své první návštěvě eh, navštívil Barmu. Eh, podobně to udělal i předseda Barroso. Všechny tyto návštěvy eh, zdůrazňují naše společné úsilí podpořit tam probíhající změny. V oblasti lidské, lidskoprávní chci uvítat Eh, jmenování eh, Stavrose eh, Lambrinidise, bývalého poslance, který se nyní stává zmocněncem EU pro lidská práva. Jak někteří z vás vědí, já jsem s Stavrosem těsně spolupracoval, když byl ještě vůdcem v parlamentu a zajisté vnese svůj intelekt, svou vášeň a politickou odbornost do tohoto nového postu. My jsme se s ním setkali, on se setkal s představiteli ve Washingtonu a mohli jsme s ním spolupracovat pracovat a e, šířit, podpořit snahu o dodržování lidských práv na světě, včetně žen a včetně lidských práv komunity e, e, lesbických, homosexuálních a transgenderových příslušníků. Další věc. Nadále pokračujeme v boji proti hrozbám nejenom terorismu, ale také nešíření jaderných zbraní, regionální nestabilitě, z níž vyplývá terorismus. A v posledních letech jsme velmi těsně spolupracovali s Evropskou unii a zejména s Evropským parlamentem v tomto ohledu. Pracovali jsme eh, spolu s vámi eh, tak, abychom dali průchodu eh, dohodě PNR a také pozastavili cesty financování terorismu a také pokud jde o bezpečnost letišť přístavu. Uznáváme, že dohoda PNR a takzvané dohody SWIFT jsou pouze doplňkové a tudíž jsme velmi vděční za podporu parlamentu v tomto ohledu. Nebylo to vždy zcela jednoznačné. Nesetkalo se to také vždy eh, s podporou všech. Evropská unie je eh, součástí boje proti terorismu eh, na celém světě. Globálně snažíme se zmenšit teroristickou hrozbu, snažíme se umožnit jiným zemím, aby se sami uměli bránit. Spolupráce EU při otevření prvního výcvikového centra v Tunisku, který, které poskytne vzdělávání lidí z toho, tohoto regionu v oblasti lidských práv velmi vítáme. Akce v Libii samozřejmě eh, dominovaly titulkům v posledních měsících. Tady USA a EU těsně spolupracovali na sankcích, které by měly, eh, které měly oslabit eh, režim Kadáfiho a mm, pozastavit vývoz ropy a tak dále. Dopad sankcí byl nesmírně efektivní nejenom v Libii, ale také v Iránu koordinovaně jsme postupovali eh, s EU, eh, pokud jde o eh, sankce proti jadernému programu Iránu a myslím, že je jasné, že sankce, které jsme společně schválili EU a USA, um, opět přinutili Irán k jednacímu stolu a k zahájení vyjednávání s mezinárodním společenstvím. Já těsně spolupracuji s týmem Katy Ashton v této věci. USA a EU hm, těsně spolupracují v snaze zabránit šíření eh, jaderných zbraní a zbraní Eh, hromadného vraždění, například v Severní Koreji a tak dále. Pokud jde o eh, Syrii, tam jsme také společně uvalili sankce, abychom eh, vyvinuli tlak na Asadův režim a také podvázali teroristické snahy. Nyní se orientujeme na zneklidňující vývoj v Malí, zejména v severní části země a uznáváme, že ta situace tam si vyžádá regionální řešení a proto spolupracujeme s nadnárodními sílami v regionu. Doufáme, že to bude úsilí vedené Afričany, eh, aby bylo pomoženo Mali eh, v boji proti terorismu. Pokud jde o eh, rozvojovou oblast, Jednou ze zajímavých věcí našeho partnerství eh, je to, že když se stane cokoliv dramatického na světě, humanitární krize a tak dále, tak celý svět eh, hledí na reakci EU a USA a my nadále pokračujeme ve velmi těsné spolupráci. Minulý měsíc EU a USA společně v Nairobi uspořádali dárcovskou konferenci, která zmobilizovala 1,2 miliardy eh, dolarů na eh, pomoc eh, Africe a delegace EU a naše organizace pomoci USAID se opět setkají v Nairobi, aby diskutovali navýšení účinnosti těchto programů rozvojové pomoci. Také se snažíme ze všech sil poskytnout humanitární pomoc Sýrii a ehm, vyřešit nebo vyrovnat se s tamní krizi poskytujeme syrskému lidu, dosud jsme poskytli 565 milionů dolarů, což je 75 celkového finančního daru ehm, dosavadního v této souvislosti bych chtěl něco říct, co nesouvisí zcela se zahraniční politikou, ale eh, je to naše spolupráce v ekonomických a regulačních otázkách. Myslím, že všichni víme, že základ silné a účinné zahraniční politiky každé země je dynamický dynamická, dynamické a e, rostoucí národní hospodářství. Obě naše e, země EU se snaží e, vyrovnat se s tou největší ekonomickou finanční krizi a tady se skutečně snažíme obnovit našo, naši někdejší eh, sílu v oblasti eh, ekonomiky a zaměstnanosti. Naše ekonomické partnerství je největší na světě. Eh, bez konkurence představuje polovinu globální ekonomické výroby asi jeden bilion dolarů v rámci obchodní výměny a podporuje miliony pracovních míst na obou stranách Atlantiku. A myslím, že obě strany si uvědomujeme, že bez ohledu na obrovský úspěch našeho ekonomického partnerství můžeme toho ještě udělat mnohem víc. Toto eh, vyžaduje eh, nalezání nových cest, jak prohloubit a rozšířit ekonomické partnerství. Eh, v těch třech letech, co já jsem v této funkci, jsem nikdy neviděl větší eh, dynamičnost ve vztazích, než je tomu mezi námi. Eh, my se eh, nyní nacházíme v procesu diskuse o pracovních místech a růstu. To eh, se týká skupiny na vysoké úrovni a tento týden ve Washingtonu eh, budeme diskutovat eh, také o těchto věcech. A máme příležitost prohloubit ekonomické vztahy a myslím, že budeme schopni se této příležitosti chopit v nadcházejících měsících. Ještě několik slov o ochraně osobních dat o tom se už hovořilo eh, eh, mnoho. Eh, a je co dělat ve vzájemné spolupráci, abychom tyto naše režimy ochrany osobních dat učinili interoperabilními tady eh, vy přijímáte zákony o ochraně osobních dat. I my se snažíme dokonalovat naše právní předpisy a jde o to, abychom měli systémy, které snad nebudou zcela identické či harmonické, ale byly aspoň eh, srovnatelné a interoperabilní. Závěrem bych chtěl říct, že hledíme vstříc druhému funkčnímu období prezidenta Obamy. Je jasné, že ta práce, která byla v prvním funkčním období započata, musí a bude pokračovat. Jak ukazují události, tak dramatickým způsobem na celém světě čelíme eh, mnoha, mnoha naléhavým problémům. Ale jak eh, uvedl prezident Obama eh, v noci, kdy byl zvolen, řekl, že začíná ve druhé funkční období odhodlanější lepší a inspirovanější ohledně práce před ním. A my budeme eh, tyto eh, výzvy eh, řešit eh, také těsnou spoluprací s EU. Eh, e a z pohledu eh, našeho prezidenta, naší ministrině zahraničních věcí, mého osobního a také všech členů administrativy víme, že neexistuje lepší partner pro řešení těchto výzev, než je Evropská unie. Já myslím, že minulost to jasně dokázala. Blahopřejeme vám k vašemu přijetí Nobelovy ceny eh, míru. Víme, že to symbolizuje nejenom práce, kterou jste odvedli v minulosti, ale eh, práci, kterou ještě učiníte, doufejme, i e, spolu s námi, protože my vás požadujeme, pardon, považujeme za nejdůležitějšího spojence v šíření a podpoře demokracie, e, míru a prosperity e, pro lidi na celém světě. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane velvyslanče Kennedy. Samozřejmě naše agenda spolupráce mezi EU a USA je velmi rozsáhlá a my vás rovněž považujeme za našeho nejvýznamnějšího strategického partnera tváří v tvář globálním výzvám a našim globálním, respektive bilaterálním eh, problémům. Máme zde nyní celou řadu přihlášených poslanců. Začneme dvouminutovým, eh, dvouminutovými projevy našimi eh, koordinátory. Prvním je pan Franka ze skupiny EPP, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane velvyslanče Kenarde, za spolupráci a za vaši stálou přítomnost v různých orgánech tohoto Evropského parlamentu. Domnívám se, že jste velmi dobře vysvětlil to, co nás spojuje mezi EU a USA na úrovni politické i ekonomické. Jako velvyslanec jste se vždy snažil podpořit a řekl jste také, že budeme stát před dalšími výzvami, jako bylo arabské jaro, Sýrie. I zde byla eh, USA napomocná. Eh, Evropský parlament přijal eh, usnesení o konfliktu v pásmu Gazy a já bych chtěl poblahopřát USA ke stále přítomnosti a účinnosti na jednání s míru. Chtěli bychom vést dialog ve smyslu řešení tohoto problému, ale to pravděpodobně nebude nyní možné. A to proto, že USA eh, bude stahovat své síly a pan Petering určitě o tom také ještě bude hovořit. Možná, že by to eh, také vedlo ke kolapsu v situaci. Ve čtvrtek eh, OSN dojde k eh, rozhodnutí, které bude významné. Dále je zde otázka nového vodení v Číně a nezbytnost posílit eh, kanál spolupráce, aby nedošlo k eskalaci v jeho čínském moři. Dále Irán. Zde je jistě pozitivní to, že Irán eh, a USA znovu navázali své vztahy a jistě to povede také k dialogu 5 plus 1. Kuba, EU eh, e a OSN sledují stejný cíl a sice eh, mírový demokratický přechod v, na Kubě. Dále je zde otázka účasti ehm, služby zahraniční politiky. Eh, bude Obamová politika vůči Kubě eh, flexibilnější? Děkuji. Dvě minuty. Welcome. Ah, it was great joy. Děkuji, pane Eh, velvyslanče se mezi nás přišel. Pro mě to byla obrovská radost, když byl prezident um, Obama znovu zvolen. Myslím si, že eh, to um, také e, ukázka e, toho, jakým způsobem se dá ta současná krize řešit, e, na rozdíl od toho, co je přijímáno v současné době v Evropské unii. Chtěla bych reagovat na to, co řekl kolega Salafranka, který hovořil o dosažení příměří v Gaze. Chtěl bych, chtěla bych také pogratulovat Spojeným státům za to, co bylo dosaženo vy také podporujete Střední východ bez nukleárních zbraní. Myslím si, že to souvisí e, s těmi závody zbrojními, které souvisejí s iránským nukleárním programem. E, byla bych velice ráda, kdybyste také reagoval na některé globální hrozby. Chtěla bych se e, zeptat, jakým způsobem vnímáte to, že dochází eh, k navýšení vojenské síly v Číně. Je to naprosto eh, zřejmé. A jakým způsobem eh, byste chtěli tedy reagovat na ty hrozby Mali, Sahel a tak dále? Spojené státy vyhlásili, že se stáhnou také z Láče, což je uprostřed Atlantiku. Myslím si, že je potřeba si všimnout, že e, Číňané okamžitě e, prohlásili, že by chtěli e, do tohoto prostoru vstoupit, čili mě by zajímalo, jakým způsobem hodláte reagovat na tyto globální hrozby. Úplně na závěr bych se vás chtěla ještě zeptat jednu věc já nepřijímám to, co se často říká eh, ve Spojených státech ve snaze ospravedlnit selektivní vraždění eh, eh, z palub těch bezpilotních letadel. Mě by zajímalo, jakým způsobem <clears throat> se k tomu budete stavět v budoucnosti v kontextu mezinárodního práva. Děkuji paní Gomezová. Teď Ehm, paní děkuji, děkuji pane eh, velvyslanče. Eh, eh, chtěla bych říci, že jménem celé své skupiny jsme byli velice potěšeni, když jsme se dozvěděli, že američané se rozhodli znovu zvolit prezidenta Obamu, což bylo skutečně mimořádně moudré rozhodnutí milionů američanů. Podobně jako další eh, kolegové jsem se zúčastnila zasedání v Charlotte. Um, <clears throat> já jsem tam eh, získala celou řadu velice pozitivních zkušeností ehm, i když jsem si všimla, že e, jednotlivé e, evropské státy, také Evropská unie, nebyla často zmíněna. Pochopitelně, že konference demokratických e, demokratické strany se zabývá jinými věcmi, jde hlavně o politiku demokratické strany, ostatní věci jsou jaksi na druhé koleji, ale přesto musím říci, že, mě to, že to byla pro mě taková hořká zkušenost, Eh, já jsem již řekla, že jsem byla velice potěšena znovu zvolením prezidenta Obamy, ale skutečně eh, je těžké eh, ignorovat to, že ve svém závěrečném projevu řekl pouze jednu větu. Řekl, že krize v Evropě musí být udržena v určitých mezích. To je jediné, co řekl. Čili mně se zdá, že tady existuje určitý kontrast Eh, já nepochybuji o upřímnosti všeho toho, co vy jste řekl, pane eh, velvyslanče. Eh, také nepochybuji o upřímnosti toho, co říká paní ministrině zahraničí Clintonova. Ale nejsem si jistá, jestli americkým občanům je vždy jasně řečeno, jakým způsobem naše partnerství, naše spolupráce existuje. Čili mohl byste říci něco k tomu? Děkuji, děkuji paní Nates teď za zelené. Děkuji, pane předsedo. Pan Bitikov, nejprve bych dovolil si pogratulovat vám, pane velvyslanče, za tu práci, kterou jste dělal během posledních několika let. Skutečně jste se postaral o posílení našich transatlantických vztahů a jestliže se podíváme Eh, na něco z toho, co, eh, na tu práci, která byla dosaženo, tak eh, to je zcela jasné. Vy jste hovořil o prezidentu Obavami a jeho vizi budoucího partnerství. Během té předvolební kampaně nic v tomto smyslu moc nezaznívalo, proto bych byl rád, kdyby v budoucnosti to změnilo. Také možná, že to ekonomické partnerství, obchodní přát, partnerství by mohlo posílit eh, tuto ambici, <clears throat> zlepšit eh, dále naše partnerství tak, jak bychom to dělat měli. Chtěl bych si zmínit o čtyřech věcech. Za prvé, <clears throat> byl bych velice rád a jsem eh, jist, že to platí také o mnoha Evropanech, kdyby prezident by mohl obnovit eh, celou tu agendu související s klimatem. To si myslím, že se trošičku eh, na to se zapomnělo během posledních několika let. Možná, že by bylo dobré, kdyby klima, ta diplomacie kolem klimatu byla zintenzivněna. Eh, náš parlament vyjádřil svou ochotu zvýšit postavení palestinské otázky na válném schromáždění. E, tady budeme tyto věci podporovat. E, v tom azijsko-pacifické oblasti e, si myslím, že bychom měli také dále spolupracovat. A poslední moje poznámka je spíše otázka. Prezident Obama hovořil o potřebě použít opět ten resetovací knoflík s Ruskem. Myslím si, že zatím se to moc nedaří. Eh, německá kancléřka eh, by také ráda eh, použila tento knoflík ve smyslu, aby Rusko bylo v některých věcech intenzivnější. Čili mě by zajímalo, co vy očekáváte o spolupráce s Ruskem. Pan Tenok za ECR. Pane předsedo, eh, pane velvyslanče, já bych vás chtěl velice jménem své skupiny mezi námi přivítat. Vy jste hovořil o SWIFTu a já vždycky, když hovořím se svými eh, voliči, tak vždycky zmiňuji právě SWIFT a eh, hovořím o tom, jakou úlohu může sehrát Evropský parlament po Lisabonské dohodě, čili Věci se změnily eh, a myslím si, že eh, se také zvýšil váš zájem o celou tuto oblast. Eh, to souvisí například s návštěvou Joe Bidena, který přišel mezi nás na plenárku. Ehm, my jsme eh, Atlantická skupina, eh, velice se těšíme na to, jak bude vypadat druhé eh, funkční období. Také nás zajímá, kdo nahradí ministrině zahraničních věcí Hillary Clintonovou, která byla skvělou minister, ministrní zahraničí. Možná, že teď by se měla začít připravovat na možnost být zvolena prezidentkou v příštích volbách. <clears throat> bylo by dobré, kdyby ta nová vláda se pokusila nastartovat znovu ten eh, mírový proces na Středním východě. My eh, jsme souhlasili s tím, že by bylo asi předčasné eh, podporovat eh, tu změnu eh, na půdě OSN ve vztahu k palestinskému státu, ale já eh, mám celou řadu funkcí v tomto parlamentu, mám na starosti také Tajvan a uvědomuji si, že dochází v Jižním Čínském moři k, obrovskému, k obrovské eskalaci napětí a myslím si, že i v této oblasti bychom mohli spolupracovat. Kromě toho jsem také zpravodajem pro africký roh, o tom jsme hlasovali dnes ráno hráno i zde. NATO a Spojené státy eh, sehrávají mimořádně důležitou úlohu eh, vaše podpora například v boji proti piráctví, proti eh, terorismu Al-Shabadu a dalších. To všechno je naprosto zásadní. Podobně je zásadní i vaše prezence na západním Balkánu. <clears throat> Jsem rád také, že jste zmínil západní Saharu. Jsem rád, že jste se zmínil o těch strašných problémech, eh, kterým čelí v současné době Mali. <clears throat> Čili těch oblastí společného zájmu je obrovské množství. Souvisí to například také s dohodou o volném obchodu s některými zeměmi. <clears throat> Jižní eh, Americe, také v Ázii a tak dále. Ale mám ještě jednu otázku. Ten fiskální rozdíl, co se stane v důsledku tohoto fiskálního rozdílu a myslíte si, že je možné, abychom měli také eh, v zónu volného obchodu mezi eh, Spojenými státy a Evropskou unii. Děkuji, pane Tenoku. Teď si myslím, že by pan velvyslanec měl mít možnost eh, reagovat na těch prvních pět příspěvků a dotazů. Potom máme ještě pět žádostí o slovo takže pak budete mít ještě možnost odpovědět na ty otázky a potom udělat několik závěrečných poznámek. Máte slovo. Děkuji vám, děkuji za otázky a laskavá slova, blahopřání k znovu zvolení prezidenta Obamy, velmi si toho vážíme. Chtěl bych, abyste pochopili, že v naší koordinaci s parlamentem oceňujeme skutečnost, že mnozí z vás jsou eh, velmi eh, zaangažováni eh, v otázkách, které i nám leží na srdci, například Blízký východ. Pan Salafranka byl v Egyptu s paní Eštonovou, paní Gomez, cestuje do toho regionu často. Takže my si velmi ceníme těch mnoha informací, které nám poskytujete z těchto návštěv a chci této příležitosti využít a poděkovat vám. Zjistili jsme také, že máte vztah vztahy v některých eh, severoafrických a blízkovýchodních zemích, které nemáme. Jsou to vztahy, které rozvíjíte skrze vaše politické skupiny, což nám značně pomáhá, když navštěvujete tento region a eh, pak mm, máme možnost se o tom eh, s vámi poradit a podělit. Zaznělo zde mnoho poznámek, já se snažím, vynasnažím o stručnost. Pane Salafranko, vy jste se mě zeptal na Kubu, a na možnost eh, větší flexibility v druhém funkčním období. Upřímně řečeno, nejsem si jist, zda se situace natolik na Kubě změnila, že by to opravňovalo eh, výraznou změnu politiky. My se domníváme, že tam stále ještě panuje značná eh, represe vůči disidentům, umělcům a jiným. A než neuvidíme ochotu změnit míru útisku na Kubě, tak eh, si myslím, že nezaznamenáme ani my dramatické změny v naší politice, ale eh, doufáme, že se to změní. Dále celá řada otázek se eh, vztahovala k naší politice vůči Ázii a jihočínskému moři. Pokusím se to ve své odpovědi zhrnout. Když prezident poprvé oznámil, že se více zaměříme na naši politiku eh, v Azii, tak jsem zde narazil na určité zneklidnění, že to možná eh, odráží um, náš odklon od Evropy, ale já myslím, že se to změnilo. Myslím, že eh, narůstá poznání, že eh, Spojené státy um, nejenom se musí orientovat na Asii, eh, Ázii, ale i Evropa se musí orientovat na Ázii více. My jsme těsně spolupracovali s Cathy Ashton, um, um, vnější službou. Cathy Ashtonová a um, Clintonová v červenci podepsali společné prohlášení o těsné spolupráci obou obou kontinentů vůči Ázii. Paní Gomezová, vy jste se, myslím, zmínila, nebo jste zmínila slovo vojec, vojenská hrozba nebo válečná nebo um, jakési um, válečné úsilí eh, Číny. Eh, my to tak nevidíme. My jsme obhájci toho, aby Evropská unie samozřejmě zachovala zbrojní embargo vůči Číně, ale také chápeme, že Čína je vzmáhající se moc, má rostoucí dynamickou ekonomiky, ekonomiku a hlavní um, námitka našeho prezidenta vůči Číně je uh, uznat Čínu jako partnera USA i Evropy v rámci architektury globální vlády, což by mělo fungovat pro celý svět a mezinárodní organizace typu OSN a VTO a tak dále a tak chceme těsněji eh, spolupracovat a mít těsné partnerství s Čínou a myslím, že i naše eh, spolupráce s Evropou tomu může, eh, tomu může napomoci. Řada otázek se vztahuje na to, jak se USA dívá na Evropu, jak to již zaznělo či nezaznělo ve volební kampani. Jako všichni vědí, naše prezidentská volba nebyla o zahraniční politice, ale hlavně o e, domácí ekonomice a tudíž není e, s podívem, e, že se mnoho o EU anebo o zahraniční politice tam nemluvilo. Upřímně jsem vždy zaražen, když dostávám otázky typu, proč se o Evropě více v rámci prezidentské kampani nemluvilo. Já jsem měl možnost žít v Evropě, sledovat řadu voleb v Evropě a Eh, ani eh, ve vašich volebních kampaních se nemluví o USA, tak nevím, proč vy očekáváte, že my budeme hovořit o, o vás během našich volebních kampaní. Volební kampaně jsou o domácích eh, problémech, o daních, důchodech, sociálním zabezpečení, o tom, co lidi nejvíc pálí. A další věc k tomu. Otázky týkající se diskurzu v prezidentských volbách. Jsou typicky otázky eh, krize. My eh, eh, nyní nemáme krizi. Jediná krize je ta sama, jakou máte vy, ekonomická krize. Myslím, že prezident Obama se zmínil o krize o krizi v eurozóně a on eh, s velkým nasazením eh, v této věci postupoval a nabízel naši pomoc a naše zkušenosti v tomto ohledu. Eh, k otázce pana Butikofera o klimatických změní, změnách, protože to je velmi důležité. Prezident, když prezident se ucházel o svou funkci v prvním funkčním obdobím, tak slíbil, že učiní vše, co bude v jeho silách, aby bojoval proti klimatickým změnám. Víte to. My, jako mnozí z vás, jsme byli zklamáni, že jsme nemohli eh, se zúčastnit eh, zasedání 15 v Kodaní, poté co jsme v USA schválili eh, legislativu proti tomu. Ale nyní chceme v tom pokračovat. A prezident udělal mnohé a udělal již maximum v rámci možností, které mu kongres eh, dává. My se domníváme, že naše redukce emisí eh, která, eh, to, ta redukce je stanovena na 6% do roku 2050 a doufáme, že budeme moci udělat ještě více. Pan Tanok se ptal na onen fiskální útes Eh, a tím se dostáváme do naší eh, domácí politiky. Eh, situace je v pohybu, v běhu, věci se odehrávají neustále. Prezident se v pátek setkal s Johnem Boehnerem, republikánem a dalšími, aby se pokusil o řešení a doufáme, že se nám podaří vyhnout se eh, příšernému výsledku, který eh, eh, může tento fiskální útes a jevy s tím související mít. Myslím, že tím jsem odpověděl na všechno. Děkuji předseda. Já mám ještě pět přihlášených diskutujících a pozorňuji je, že budou mít pouze jeden, jednu minutu k dispozici, protože pak ještě máme další bod programu. Pan Biederman, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Pane velvyslanče, děkuji vám k tomu, co jste řekl o zvláštním významu USA a vztahu eh, s EU. USA jsou eh, mocí, eh, která je nezadatelná, jak jaký vývoj by mohly mít také úspory v rozpočtu. Více či méně jste se zmínil také o jednotlivých světadílech a také o vztahu eh, s Kubou. Chtěl bych je vidět, eh, jak se díváte na vztahy k Latinské Americe. Děkuji, pan Kirlov, jedna minuta. Pane předsedo, eh, děkuji vám za to, že jste mezi nás, eh, pane, eh, děkuji vám za to, že jste mezi nás přišel. Vy jste velice chytře odpověděl na tu otázku různých pohybů, k kterým dochází. Chtěl bych se vás zeptat ještě něco jiného. Je možné, že pan prezident Obama sám by mohl navštívit buď Brusel nebo Štrasburg během svého druhého um, funkčního období? a potvrdil tak, že skutečně e, Evropa je pro vás naprosto zásadním partnerem. Chtěl bych vám poděkovat i za jiné věci, o kterých jste hovořil, ale stále ještě několik věcí, které bych se vás chtěl zeptat. V Evropské unii je stále ještě řada zemí, která mají vízovou povinnost ve vztahu ke Spojeným státům. Vidíte e, určitou možnost pokroku i během druhého funkčního období, protože jsme svědky určitého anachronismu. <clears throat> Celá e, Eh, řada eh, žádostí je odmítnuta. A my tedy v Bulharsku eh, bychom byli rádi, kdybyste se k této věci vyjádřil. Děkuji, pan bývalý předseda Petr. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Pane vyslanče, chtěl bych já vám poblahopřát k tomu, že byl znovu zvolen že byl znovu zvolen tedy prezident Obama, což má ještě jeden eh, dopad a sice, že i vy můžete zůstat s námi v Bruselu. Mám dvě otázky. Eh, jednu otázku už se ptal pan Kirilov. Vlastně já, když jsem byl předsedou parlamentu, já jsem pozval eh, prezidenta Obamu, aby mezi nás přijel do parlamentu, ale bohužel se to nedalo realizovat. Bylo dobré, že mezi nás přijel aspoň ministr zahraničních věcí ale chtěl bych říci, že naposledy mezi nás zavítal eh, prezident Spojených států v roce 1985 a já si myslím, že by bylo dobré, kdyby teď téměř po 30 letech mezi nás eh, přijel i prezident ehm, ehm, ehm, Obama, prezident Spojených států, a jsem velice rád, že předseda parlamentu pan Schulz dneska se má setkat ve Washingtonu s prezidentem Obamou. Dále by mě zajímalo, Eh, jakým způsobem přistupujete k Hamasu. Není tady určitá kontradikce na jedné straně. Vy říkáte, že chcete dvoustátní řešení, to říkáme i my, ale na druhé straně nechcete poskytnout lepší status eh, palestincům. A já se domnívám, že skutečně palestinci musí být, eh, za, teď, musí být součástí toho celého procesu. Jinak bych chtěl ještě říci, že vám moc krát děkuji za vaše pozbytivá slova. Děkuji panu Petringovi, teď paní Šalke, máte Minutu děkuji, děkuji pane předsedo, eh, děkuji pane velvyslanče. I já bych vám chtěla velice srdečně poblahopřát, také bych chtěla poblahopřát k vaší, <clears throat> eh, vaší vládě. Doufám, že i dále se budete věnovat otázce digitální svobody na světě. Doufám, eh, že to nebude nakonec na úkor, nebo respektive kybernetická bezpečnost nebude na úkor této věci. Já se velice těším, že byl zahájen ten transatlantický dialog s našimi legislativci tento týden. Velice se těším také na spolupráci, um, protože si myslím, že společně můžeme dosáhnout mnohem více v tom dnešním světě. Další věc, o které bych se ráda zmínila, protože já si myslím, že eh, při naší spolupráci se musíme doplňovat, ale současně musíme být i nezávislí. Je velice důležité, aby lidé ve Spojených státech chápali, ať už je to vláda nebo kongres, že mezi, eh, mimo, mimo územní eh, působení, ať už se jedná například o sankce proti Iránu, nebo ať jsou to věci týkající se Eh, intelektuálního eh, vlastnictví. To jsou všechno věci, které pochopitelně dopadají i na nás a eh, to často negativně, což není ku prospěchu ani vaší strany, ani naší strany a myslím si, že větší pochopení by podpořilo naše společné cíle. Děkuji. Poslední paní Lunaček, máte minutu, děkuji vám, pane předsedo. Já bych také jménem eh, skupiny Zelených vás chtěla mezi námi přivítat. Také já bych vám chtěla poblahopřát k výsledkům eh, voleb Chtěla bych také poblahopřát americkým lidem. Eh, chtěla bych se zmínit o několika věcech, některé již zmínili moji kolegové. Ehm, je to mm, otázka hlasování eh, ve valném zhromáždění, máme k tomu usnesení, je to velice široká, eh, široké usnesení, které podpořila většina nás tady v parlamentu a skutečně se obracíme na Spojené státy, aby znovu zvážili Eh, tuto možnost poskytnout status pozorovatele Palestině. Eh, dále mě jde o Kosovo. Já si velice vážím úlohy, kterou sehrává Spojené státy v této oblasti. Eh, také bych chtěla zmínit konferenci žen, které se zúčastnila například Marlene Albrightová, a také paní Eštonová a paní Clintonová přistupují k řadě otázek společně a je třeba si uvědomit, že Evropský parlament je jedna z eh, těch tří institucí, které nejvíce podporují nezávislost Kosova. Ale přesto tady je, eh, ještě existuje eh, řada zemí, které neuznávají Kosovo, čili mě by zajímalo, jakým způsobem vy byste chtěli řešit tuto otázku stále nedoře- nevyřešené. Um, o uznání eh, Kosova. Teď dostane eh, velvyslanec Kenát možnost reagovat na tyto otázky. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se velice stručně reagovat Eh, pan Milan se eh, zeptal na ten fiskální útes nebo fiskální propad. Já bych to chtěl shrnout. Pokud k tomu skutečně dojde, tak to bude opravdu velice špatné. Možná si vzpomenete, že eh, před rokem v srpnu jsme měli problém s tím stropem zadluženosti a tehdy kongres a také Bílý dům se rozhodli, že odloží tuto otázku až na konec letošního roku. Eh, pokud nebude jednat kongres a pokud nedojde eh, k určitému snížení nákladů, tak potom by došlo také ke zvýšení eh, daní a šlo by to vlastně o 500, tisíc, 500 miliard dolarů, což by mohlo vrátit Spojené státy do recese. Eh, proto máme, eh, proto je tak důležité, aby naši eh, vůdčí politikové skutečně to nějakým způsobem řešilo. Já jsem trošku optimistický, tady hlavně teď po volbách. Myslím si, že se nám podaří s něčím přijít, co by nám umožnilo vyhnout se této velice špatné situaci, nejen pro nás, ale i pro Evropu. Co se týče otázek eh, týkajících se Evropské unie. Eh, eh, pardon, chtěl bych hovořit o Latinské Americe. Já o tom moc nevím, protože já se soustředím skutečně na otázku Evropy, ale pokud chcete, mohu vám umožnit kontakt s našimi odborníky na Latinskou Ameriku. Pan Kirilov i pan Petering se mě ptali, jestli je možné, že prezident Obama během svého druhého funkčního období by mohl navštívit Brusel nebo Štrasburg já si myslím, že bych si to přál daleko víc než všichni, co jste tady. A mohu vám k tomu uvést celou řadu důvodů a doufám, že k tomu jednou dojde, i když eh, ten, to pracovní vytížení pana eh, prezidenta je obrovské. Já se o to snažím a doufám, že k tomu skutečně jednou dojde. Eh, pan Kirilo se také ptal na ten vízový režim já rozumím tě, té vaší frustraci, prezident také si je vědom eh, toho, že se tím frustrováni už během prvního svého období se snažil liberalizovat eh, celý tento eh, vízový program ve vztahu k Polsku. Rozumíme vaší roztrpčenosti, existuje celá řada statutárních ze zákona vyplývajících standardů, které je třeba dodržovat. Um, Eh, my se snažíme zkrátka chránit své vlastní hranice a každý suverénní stát eh, chce vědět, kdo přijíždí do jeho země, to je jasné. Eh, to jsou věci, které si chceme určovat sami. Ehm, otázka palestinská na půdě valného schromáždění OSN. Pro nás je to otázka mimořádně složitá protože vlastně jsme proti eh, tomuto orgánu a vlastně také proti evropským, eh, řadě evropských států. Ale my si myslíme, že jediná možnost dosáhnout eh, mírového řešení je formou přímé, přímých jednání mezi Izraelem a Palestinci. Myslím si, že uznání palestinského státu OSN by Eh, mohlo vést k určitým eh, důsledkům, které souvisí například s financováním palestinské autority. Myslíme si proto, že nejlepším způsobem, eh, jak dosáhnout toho, čeho si přejeme, je dostat obě ty strany k jednomu stolu, aby si tyto věci vyřešili sami. Co se týče Srbska a Kosova, pak se ještě vrátím k té otázce digitální svobody. My jsme eh, byli potěšeni tou úrovní spolupráce v oblasti velice složitých eh, otázek, které se týkají Kosova a Srbska. Ale vy máte ty páky, vy máte ty páky, které můžete použít a Myslím si, že nakonec eh, bude vyžadovat od obou těchto zemí, od Kosova i od Srbska, aby si také vyřešili tyto otázky mezi sebou a aby se tak mohli stát eh, členy transatlantické komunity, včetně Evropské unie. Existuje 90 eh, zemí, které si myslím již uznali eh, Kosovo. Bylo by dobré, kdyby bylo víc, ale myslím si, že kdyby došlo k normalizaci vztahu mezi Kosovem a Srbskem, tak tento celý proces by se urychlil a mnoho zemí by bylo ochotnějších Kosovo uznat. A jak víte, my se snažíme s tím něco dělat. Teď bych se chtěl vrátit k té otázce digitální svobody. Eh, eh, já se tomu eh, velice věnuji. Je to věc, které jsem se věnoval i ve svém minulém profesionálním životě. Eh, příští měsíc by v Dubaji eh, mělo dojít eh, k velice důležitému setkání mezinárodních telekomunikačních společností, které budou hovořit o tom, jakým způsobem by měl být regulován internet v budoucnosti. A myslím si, že jediný způsob, jak podpořit digitální svobodu, bude souviset s tím, jakým způsobem se nám podaří tento, ten úspěšný Eh, internet eh, zbavit eh, určitého dohledu ze strany státu. Jsme rádi, že minulý týden Štrasburg, ve Štrasburku se schválili usnesení, které opět podporuje tuto představu, že nejlépe, nejlépe regulovat nebo řídit internet je ze strany těch, kteří navrhují tyto systémy, ze strany e, společnosti a že by to nemělo být kontrolováno vládou. Myslíme si, že to je nejlepší způsob, jak můžeme podpořit e, Eh, svobodu na internetu. Eh, já se obávám, že ne na všechny otázky jsem vám odpověděl, ale chtěl bych vám všem eh, říci, chtěl bych vás všechny ujistit, že kdykoliv ehm, budete mít potřebu, můžete se na nás obrátit. Já se s vámi veškeré ty zbývající dotazy velice rád osobně proberu. Děkuji. Děkuji, děkuji pane velvyslanče za to, že jste mezi nás dnes přišel a velice se těšíme na pokračující skutečně skvělou spolupráci nejen s vámi, ale i s vládou Spojených států. Děkuji. Kolegové. V souvislosti s delegací EU firm společné parlamentní zhromáždění proběhne nyní výměna názorů s ministrem zahraničních eh, věcí bývalé Jugoslávské republiky Makedon, Makedonie Firom panem Nikolou Popovský o situaci v zemi a vůbec na západním Balkáně. E, vítám pana ministra Popovského a rovněž vítám mezi námi pana Šaci Makakise, předsedu delegace EU a bývalé Makedonie, společného parlamentního výboru a všechny členy e, delegace. Chtěl bych zúraznit, že zahájení přístupových eh, jednání s touto zemí se těší široké podpoře v AFETu. Myslím ale, že rozhodnutí by mělo vycházet eh, z výkonu a mm, neměli bychom eh, tady mít žádné překážky. Je nutno také dospět k vzájemně uspokojivému řešení problematiky Eh, názvu země s Řeckem v souladu s OSN. Chci zdůraznit, že bývalá Jugoslavská republika Makedonie musí postoupit vpřed s potřebnými reformami, včetně efektivní implementace a provádění přijaté evropské legislativy, nezávislé soudnictví, boje proti korupci, eh, zmírnění politického ovlivňování médií. Eh, dialog eh, na vysoké úrovni o přistoupení je tady důležitým nástrojem. Rovněž bychom chtěli povzbudit zemi, aby zůstala perspektiva přistoupení k EU jednou z nejvyšších priorit země. A nyní eh, dávám eh, slovo panu eh, ministru Popovskému a poté budou mít slovo kolegové, kteří mohou pokládat otázky. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu, dámy a pánové. Je pro mě velkou ctí navštívit vás a představit vám stávající situaci v Makedonii v uplynulém roce a zdůvodnit, proč bychom měli postoupit vpřed na cestě k přistoupení. My eh, eh, jsme si vždy velmi vážili spolupráci s parlamentem a výborem pro zahraniční věci. Eh, děkuji vám za vaše pozice, vaše mínění a vůbec názory, které kterých se nám dostalo v minulosti. Eh, eh, nyní eh, za dva týdny se uskuteční Rada EU k zahraničních věcí, která rozhodne o dalším pokračování přístupu. Já bych řekl, že proces rozšiřování nikdy nebyl snadným tématem pro EU, ale je to nejúspěšnější mm, téma v rámci politiky EU Prvním bodem je zahájení přístupových jednání se Makedonií. Myslím, že budete souhlasit, že po sedmi letech eh, statusu kandidátské země jsme nyní připraveni na zahájení přístupových jednání a dospěli jsme k bodu, kdy to určitě je již nutností. Vážení eh, eh, kolegové, rok 2012 byl velmi aktivním rokem pro naše úsilí přistoupení. Naše agenda reform je velmi intenzivní. Intenzivně jsme se také jsme si také vyměňovali názory s EU a e, letos Evropská komise opět podpořila, že Makedonie nadále, nadále naplňuje potřebná kritéria pro přistoupení a doporučila již po čtvrté zahájení e, přístupových jednání a to má určitou přidanou hodnotu ve srovnání s předchozími eh, doporučeními. Eh, zdůraznil bych eh, klíčové reformy v několika oblastech. Efektivnost soudnictví se dramaticky zlepšila, nedořešené procesy v soudnictví byly sníženy o 12% a 35, o 35% v těch nejpalčivějších případech. Také jsme přijali legislativu stanovující určité lhuty pro soudní řízení a díky tomu by se soudnici mělo zbavit e, těch neprojednaných případů a procesu. E, zlepšujeme profesionalitu soudnictví, to zejména e, díky absolventů eh, právnické univerzity, který, eh, kteří již nastupují eh, do stavu soudců a v nadcházejících letech budou mezi soudce moci být přijatí pouze absolventi této školy vysokého vzdělávání nebo vyššího vzdělávání posilování svobody slova v médiích. Tady jsme zcela dekriminalizovali um, um, problematiku pomluv uh, a, a nadstí utíha, utrhání. To samozřejmě jde ruku v ruce s celou řadou uh, vzdělávacích seminářů, um, určených zejména soudcům. A také jsme se snažili eh, nejenom stanovit nejvyšší možné legislativní standardy, ale také zajistit, aby ta implementace mm, byla dodržována. Pokud eh, jde o boj proti korupci. Tady jsme zaznamenali pokrok v oblasti střetu zájmu. Také zákon o komunikacích byl e, upraven s cílem zajistit e, lepší e, transparentnost v boji proti organizovanému zločinu. První hodnotící zpráva o desetiletí uplatňování rámce dohodu, dohody OHRID byla schválen. Zaměřili jsme se také na zastoupení menších etnických e, e, uskupení. E, reforma veřejné zprávy pokročila, byla schvál, byl připraven nový zákon o veřejné zprávě podle doporučení OECD Sigma, abychom zvýšili profesionalitu veřejné zprávy. To by mělo zajistit také lepší nábor do stavu úřednického a e, proporční zastoupení mužů a žen. E, volební e, reforma. Tady jsme novelizovali volební zákon a také zákon a pravidla o financování politických stran. Ehm, tady jsme vzali v potaz všechna doporučení OECD, ODIHR a tak dále. Revize eh, eh, registru eh, voličů probíhá kontinuálně a vytvořili jsme mechanismus pro poskytování aktualizovaného seznamu voličů. S cílem posílit tržní ekonomiku probíhají opatření na zlepšení trhu práce, snížení nezaměstnosti a zlepšení podnikatelského prostředí. V současnosti se soustředujeme eh, na hodnocení dopadů globální ekonomické eh, krize a na zmírňování těchto dopadů. My jsme těsně zpěti s EU. 90 naší obchodní výměny se děje eh, ve vztahu k EU, takže víme přesně, co se děje na evropských trzích. Jak asi víte, e, v březnu letošního roku e, zahájila Makedonie dialog na vysoké úrovni s Makedonií, pardon, s komisí a tento e, dialog dospěl k výrazné interakci a s komisí a urychlil také průběh reform my vedeme eh, dialog s komisí na třech úrovních. Jednak s panem komisařem Fülem. Toto je velmi na, eh, užitečný nástroj, ale nemůže to nahradit žádný proces eh, kandidátské země, totiž proces přístupového jednání. Budeme také dále usilovat o, o dosahování hmatatelných výsledků v oblasti naplňování kodaňských kritérií. A makedonská vláda nedávno schválila akční plán pro zahájení přístupových jednání. Snažíme se soustředit na několik oblastí, které budou vyžadovat delší období implementace. Další eh, materiál nebo oblast, která je velmi důležitá, jsou naše vztahy se sousedy. Je to podstatné pro rozvoj země, protože eh, geograficky se nacházíme v srdci, v centru Balkánu. Náš ekonomický vývoj také je odvislý od kvality vztahu a vazeb, které máme k sousedům. Eh, naše multietnická společnost se odráží i v kulturních vztazích a vazbách našimi sousedy. Chceme s nimi budovat partnerství, to jsou těžké doby a musíme spolupracovat bilaterálně, regionálně a také v rámci EU a NATO. Eh, v zájmu naší lepší bezpečnosti a prosperity. Již jsme mnohým přispěli a budeme v tom pokračovat ještě více v budoucnosti. Vyřešili jsme eh, všechny eh, eh, hraniční spory a dosáhli jsme čtyři hraniční demarkace. Já vím, že to zní asi divně, ale na Balkáně je to velmi důležité a poměrně vzácná situace. Přispěli jsme k bezpečnostním misím v regionu Eh, poskytli jsme prioritu k výstavbě panevropských dopravních koridorů sever-východ sever, jich, východ, západ. Snažíme se otevřít nové hraniční přechody se všemi našimi sousedy. Pokud jde o náš vztah s Řeckem, dovolte, abych tady eh, jednoznačně eh, situaci popsal. My chceme spolu jít po cestě k Evropě. My jsme uzavřeli řadu bona fide dohod a snažíme se tím zvyšovat důvěru a spolupráci. Pokud jde o návrh Řecka o sepsání memoranda o porozumění ohledně vyřešení problematiky jména, tomu jsme vyšli v ústrety a my se snažíme postupovat v souladu s demokratickými zásadami a e, máme také bilaterální dohodu s Řeckem a máme také nedávný výrok soudního dvora, Mezinárodního soudního dvora o e, naší spolupráci nebo našich vztazích. A chceme dodržovat e, samozřejmě i zásady právního státu. Ceníme si i našich vztahů s Bulharskem, máme řadu společných zájmů. Myslím, že bychom historii měli přenechat historikům a Věřím, že již máme dobrý právní rámec k rozvoji našich vztahů a realizaci konkrétních projektů k lepšímu propojení našich národů. Vždy jsme ochotní se angažovat a toto je jasné poselství na adresu bulharských přátel, ale i všech těch, kteří podporují myšlenku rozšíření v evropském kontextu. Občanská společnost, mediální společnost v obou zemích má důležitou roli eh, při eh, šíření vzájemného porozumění rozhodnutí otevřít nebo zahájit přístupová jednání jednání bude prvním velkým rozhodnutím o Makedonii, které bude učiněné, učiněno poté, co se Bulharsko stalo členskou zemí. My očekáváme, že jako dobrý eh, soused a jako země, s níž chceme udržovat vynikající vztahy, to bude Bulharskem podpořeno. Chci také zdůraznit pozitivní roli Makedonie v celé regionální spolupráci. Toho času předsedáme eh, eh, jeho evropskému procesu kooperace. To je ta hlavní kooperační iniciativa v této části Evropy. Máme tady velmi silnou proevropskou agendu. Jde o to, abychom přiblížili eh, všechny zúčastněné k evropské integraci, i ty, kteří ještě nemají kandidátský statut. To určitě bude faktorem který přispěje k regionální stabilitě a prosperitě a myslím, že bezpečná a e, prosperující Evropa e, e, je vlastně podmíněna i bezpečným a prosperujícím Balkánem a v tom chceme rozvíjet naši práci. Členství v EU je faktor e, soudržnosti a e, sjednocování. Nechci tvrdit, že Makedonie má jakýsi exkluzivní, má exkluzivní pozici. Myslím, že o to usilují všechny e, kandidátské i potenciálně kandidátské země, ale já se domnívám, že zahájení přístupového jednání bude mít mnohonásobní pozitivní efekty. Bude katalyzátorem našich sociálních, ekonomických vztahů a vývoje tu dynamiku ještě eh, umocní a bude to mít také silný faktor soudržnosti nejenom pro Makedonii, ale pro celý region. Kromě toho eh, to zesílí i e, evropskou e, dynamiku v regionu a e, my chceme přispívat k této politice rozšiřování. Určitě vznikne příznivá atmosféra i v bilaterálních jednáních s Řeckem, abychom překonali Řecko Eh, makedonský eh, spor o eh, jménu země. Je to doba pro strategické myšlení a konstruktivní jednání. Já se mm, domnívám, že jsme zaznamenali celou řadu strategických rozhodnutí a protikrizových rozhodnutí, ale nyní se musíme určitě zaměřit spíše na budoucnost a tedy strategické rozhodování o budoucnosti. Jedna mm, věc by nás mm, měla poučit. A sice, že obstrukce nepřispívá k vytváření pozitivního klimatu k překonávání bilaterálních eh, eh, sporů. A naopak, eh, usnadnění euroatlantické integrace má takovouto příznivou takovýto příznivý dopad a přispívá i k řešení otevřených bilaterálních vztahů. To velmi potřebujeme zejména v době krize. Přístupová jednání a bilaterální jednání eh, mohou eh, probíhat současně a já se domnívám, že by to eh, měl být proces, který se navzájem doplňuje. Nikdo nemá větší zájem než Makedonie aby byly překonány diference o názvu země, což způsobilo již celou řadu potíží v integračním procesu v minulosti. A mám za to, že mm, to je poselství, které je nutno vyslat e, ostatním státům v regionu e, naší stranou, že totiž si nehrajeme na obstrukce, ale naopak zdůrazňujeme důležitější aspekty, důležité pro regionální stabilitu a naši společnou budoucnost. Makedonie nemá alternativu jinou, než pokračovat po cestě do Evropské do Evropy a e, to činíme již 20 e, uplynulých let. Je to cesta, která se těší e, silné podpoře v celé zemi, protože podpora veřejnosti pro přistoupení k EU přesahuje 90%, to znamená velký konsenzus e, celé společnosti stojí za tímto procesem. Posouzení Evropské komise v letošním e, roce opět mm, znamená mm, velkou výzvu pro všechny členské státy, aby e, přístupová jednání byla zahájena a já jsem si jist, že výhody pak budou sdílet všechny členské státy, včetně Makedonie. Někteří možná e, řeknou, že to není vhodný moment pro rozšíření. Já často čelím tomuto argumentu Eh, my si uvědomujeme potíže způsobené ekonomickou krizí v EU. Jsme součástí jednotného trhu, takže eh, vnímáme ty potíže ekonomické i politické. Ale nejlepší investice v těchto obtížných dobách je pokračovat v procesu rozšiřování EU s Makedonií a balkánskými zeměmi v tomto klubu. A já eh, mám za to, že když je něco přislíbeno, tak by to mělo být dotaženo do konce. Je to eh, důležitý příslip pro evropskou bezpečnost, stabilitu a udržitelnost. Mírová eh, Nobelová cena eh, zdůrazňuje význam evropského sjednocování. Já jsem přesvědčen, že Makedonie k tomu, to by součást EU může přispět. Implementace perspektivy členství Balkánu v EU je rovněž velmi důležitý aspekt respekt pro věrohodnost EU, jak lokálně, tak globálně, protože někteří tvrdí, že pokud EU nenaplňuje své sliby lokálně, eh, tak eh, mm, eh, riskuje že nebude schopna ani naplňovat cíle a závazky globálně. My na Balkáně musíme plnit reformy, reformní plány, k tomu není jiná alternativa, ale já věřím, že i EU by měla eh, plnit sliby a eh, vlastně přibližovat země k členství na základě individuálních zásluh a výkonů. To jsme viděli i v předchozích eh, kolech rozšiřování má to pozitivní logické dopady. Členské státy EU z Balkánu mají samozřejmě největší odpovědnost za udržování věrohodnosti e, politiky EU a konec konců oni budou těmi největšími, e, největšími příjemci výhod dlouhodobě i krátkodobě. Budou-li přístupová jednání s, Makedonie, s Makedonii podpořena, tak jsem si jist, že Řecko Eh, učiní výrazný politický eh, přínos eh, k tomuto rozhodnutí a tím pádem také oživí agendu svého předsednictví, kde to učinilo prioritou. Já bych chtěl ukončit citátem bývalého britského premiéra Churchilla. Eh, cena za eh, eh, velikost je odpovědnost a tato odpovědnost se týká těch, kteří chtějí přistoupit do klubu, ale i těch, kteří již v něm jsou. My rozhodně chceme pokračovat v naší práci a vytvářet věrohodné klima v naší zemi a věříme, že za určitý čas budeme v našich postojích utvrzeni. My máme, máme společnou odpovědnost, stejně tak, jako máme společnou budoucnost a pevně pevně věřím, že aby proces evropského sjednocování mohl pokračovat, respektive jeho pokračování bude ku prospěchu eh, lidí eh, eh, v Makedonii, ale také v celé Evropské unii. Děkuji za vaši pozornost, tím pádem končím a rád si vyslechnu vaše otázky. Děkuji, pane eh, ministře. A teď dovolte, abych dal slovo panu Šaci Makakisovi, který je předseda delegace. Děkuji. Jako ko smíšené delegace bych chtěl srdečně poděkovat za dobrou spolupráci na adresu eh, Poposkyho a děkuji také panu velvyslanci, se kterým velmi dobře spolupracujeme. Chtěl bych vám poblahopřát přát, protože jste eh, se prezentoval velmi profesionálně, váš styl je profesionální a stejně eh, eh, tak budete moci čilit krizi v této obtížné době. To je skutečně významné a výrazné. Obyvatelstvo z více jak 90% musí zůstat na cestě do Evropské unie. To je skutečně vynikající a je to veliký rozdíl rozdíl eh, oproti náladám v mnoha členských státech, což je také dáno vaší politikou. My jsme spokojeni s pokrokem v reformách a to je e, to, co se také potom projeví v našich zprávách a diskuzích. Hovořili jsme o tom s komisí nedávno a velmi přivětivě a dobře jsme přijímáni, když navštěvujeme naše kolegy z, e, z Němovny. E, především na, v rámci dialogu na vysoké úrovni je je tomu také. Samozřejmě, že máte pravdu, není to náhrada eh, vyjednávání o přijetí do EU, ale přesto tento dialog eh, zlepšil eh, motivaci a také živost debaty jak na úrovni EU, tak i na vaší straně. A zde bych chtěl se zmínit o paní Arify, ministerské předsedkyni, která se velmi angažuje v tomto procesu. Jsou samozřejmě před námi i další výzvy, to nesmíme opomenout a bereme na vědomí také pokrok v oblasti právního státu. Je zde však eh, ještě mnoho úkolů před vámi v oblasti oblasti eh, justice, soudnictví, eh, potírání korupce. I zde je nutné ještě učinit mnohé, ale to není fenomen, který by se objevoval jenom ve vaší zemi. Eh, v oblasti médií a svobody tisku jsme před rokem byli v velmi obtížné situaci. Diskutovali jsme o tom otevřeně a právě tento otevřený dialog vedl k tomu, že jste svolali kulaté stoly a paní Arifi se velmi angažovala Eh, jako vicepremiérka v této zážitosti a s velkým potěšením konstatujeme, že eh, během eh, těchto kulatých stolů se dosáhlo velkého pokroku. Eh, vy jste se zmínil o samlouvě Ochryt, což je velmi důležité při posuzování toho, jak se etnické skupiny dokáží dorozumět. Tenkrát v roce 2012, tedy v tomto roce, došlo v eh, tomto rámci eh, také k několika událostem, které bychom neměli příliš silně interpretovat, ale nesmíme na ně ani zapomenout a viděli jsme konflikty eh, i násilné konflikty mezi etnickými skupinami. Došlo ke zranění osob a právě minulou sobotu byly spalovány vlajky, což je vždycky signálem toho, že eh, tento dialog a tato dohoda z Ochridu eh, musí být dále velmi pozorně sledována. Mám dvě poznámky k sousedským vztahům. Samozřejmě, že je zde otázka eh, nevyřešeného názvu státu a nedávno došlo také ke výměně korespondence eh, mezi vámi a vaším kolegou v Aténách. Eh, to je důležitý začátek, ale tuto šanci bychom neměli pustit, abychom tento konflikt dokázali řešit. Co se týče vztahu s Bulharskem. Zde konstatujeme změnu v náladách. Tady takto cítíme v naší delegaci, ale také eh, při diskuzích v tomto výboru. Vztahy s Bulharskem jsou eh, čím dál tím více narušovány. A chtěli bychom tedy trošku silněji sledovat tuto situaci a doufáme, že dialog s Bulharskem se nebude zhoršovat, ale spíše se bude zlepšovat ve smyslu integrace. Chtěl bych já poděkovat kolegovi Howitovi z Pravodají, se kterým vždy velmi dobře spolupracujeme. On je veliký cestovatel a velký přítel, eh, také eh, procesu přístupu do EU a máme eh, ve vás velkého silného partnera jsem velmi rád, že s vámi mohu spolupracovat. Děkuji. Yes. Kolik. Eh, kolegové, <clears throat> máme méně než 25 minut na diskusi. A přitom mám na svém seznamu těch, kteří žádají o slovo eh, mnoho jmen. První, kdo požádal o slovo, je pan Salafranka. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji a srdečně vítám pana Popoského Pokrok vaší země v těch otevřených otázkách jsme zaznamenali například v oblasti reformy soudnictví, státní zprávy a jistě znáte stanovisko tohoto parlamentu. Známe velmi dobře zprávy, které eh, Evropský parlament přijal a dnes ještě než eh, jste přišel vy, jsme vedli diskuzi s velvyslancem USA a hovořili jsme také o pásmu gazy, o ekonomické krizi, o otázce eh, nukleárních zbraní v Iránu a podobně. Chtěl bych eh, konstatovat, eh, a zeptat se, jak je vůbec možné, že na našem kontinentu 21. století nejsme schopni se dohodnout o názvu státu. Vy jste projevil dobrou vůli a na základě dialogu je vždy možné nalézt řešení. Eh, vždy by mělo být možné takto překonat problémy a eh, celá eh, jistě za vedení OSN budeme jistě schopni učinit čáru pod tímto problémem, který tak spochybňuje celé přístupové jednání. Vy jste se zmínil o zájmu Řecka a Evropské unie. To je určitá úvaha, kterou zde pouze prezentuji. Měli bychom se nad být všichni eh, schopni ukončit tento dlouhodobý konflikt. Eh, Mr. Howitt. Pan Howitt. Děkuji, děkuji. Já jsem vždy eh, velice rád, když mezi nás přijde pan minister Poposky. My se setkáváme velice často, také se setkávám často s panem jsem, eh, i on se o tom zmínil, já jsem skutečně velice potěšen, že mohu se zúčastnit této práce. Eh, já eh, bych chtěl být stručný jako vždy, pouze bych byl rád, kdybyste zaznamenali, že já plně podporuji tu myšlenku, abychom zahájili přístupová jednání. Panu Salafrankovi bych chtěl říci jednu věc. Pochopitelně letos pan komisař File se pokusil přijít s něčím, eh, co by vedlo eh, k vyřešení tohoto konfliktu, tak abychom měli řešení již před tím, než budou eh, oficiální jednání zahájena. A já to velice podporuji také. My jako skupina to podpoříme. Myslím si, že <clears throat> je to vlastně eh, reakce na tu otázku, kterou položil. Já jsem velice pečlivě si vyslechl, co říkal pan ministr Paposky, eh, který velice vášnivým způsobem eh, hovořil o tom, jak je důležité pokračovat s rozšiřovacím procesem Evropské unie, ale myslím si, že naše zodpovědnost tuto věc také podprta. Myslím si, že je na nás, abychom tuto věc zdůrazňovali. Chtěl bych Eh, říci také paní Kopa, která byla zpravodajkou k této věci. <clears throat> And eh, způsob, jakým eh, v Poncapě hovoří o tom, že bilaterální věci nejsou obstrukcí a tak dále. My jsme všichni čekali na tuto větu a myslím si, že to byl velice principiální přístup, že to bylo velice dalekozraké a chtěl bych to zde říct a pochválit za to Eh, ten dialog eh, eh, je věc, která skutečně nastartovala celou tu věc a je to dialog, který je veden, alespoň já to tak vnímám, jako jakýsi krátkodobý urychlovač. A já bych se chtěla zeptat, jestli si pan minister myslí, že ta situace teď je jiná než před 12 měsíci. Jinými slovy, kdy už skutečně nevím, jestli můžeme ehm, spolehat na to, že eh, tento dialog může ty věci dále posunout. Eh, pak bych se chtěl ještě eh, zeptat pana Papaského, když přijel minister, minister dalších věcí Švédska do Skopje, Ehm, eh, tak došlo k určitému srovnání situace v Makedonii se situací v jiných balkánských zemích, kde eh, dochází stále ještě ke konfliktům a hovořilo se o tom, jestli skutečně je eh, potřeba <clears throat> takových násilných konfliktů. Já Eh, velice souhlasím s tím, co řekl kolega Bild a byl bych velice rád, kdyby pan minister Poposky mohl reagovat na to, co prohlásil minister zahraničních věcí Švédska při této příležitosti. Ehm, eh, v reakci na to, co řekl pan Popovský, a také na to, co se, o čem jsem jednal s ministerským předsedou se týká otázky eh, říckého eh, memoranda, týká se to také toho, jestli by nebylo lepší, kdybychom se angažovali více. Někteří cynikové tady v Bruselu eh, říkají, že ty, ta opatření, které popsala Skopje, v podstatě se týká jenom období do konce prosince a pak, že se všechno vrátí do starých kolejí. Ehm, já naopak si myslím, že, to říkají tedy cynikov, ale já si myslím, že všechno tyto e, opatření naopak e, posílí celé to naše snažení a byl bych velice rád, kdybyste dostal do záznamu paní Kopa. <clears throat> Děkuji. Já také eh, mezi námi vítám pana ministra Popovského. Vždy je velice příjemné, když mezi nás přijde. Velice rádi si vždy vyslechneme jeho poznámky. Moje otázka se týká něčeho, o čem jste se zmínil. To znamená eh, toho řeckého memoranda. Eh, já bych chtěl Eh, říci, že velice vítám to, co se řeklo ve vaší eh, reakci, kdy jste hovořili o posílení bilaterální spolupráce s Řeckem a zlepšení sousedských vztahů. Já bych byla velice ráda, ale jestli byste zcela jasně nám řekli, jestli jste přijali ten řecký návrh. Pokud ano, tak kdy si myslíte, že budou zahájena příslušná jednání k, te, k tomuto návrhu? Pokud ne, tak by mě zajímalo, proč nepřijímáte tento řecký návrh. Uh, Eh, myslíte si, že podepsání memoranda mezi Skopje a Atenami by mohlo přispět k vytvoření pozitivního eh, prostředí, které by nám pomohlo ehm, vyřešit ty zbývající ehm, problémy? Děkuji vám. Pan Kirilov. Já mám dvě otázky. Eh, ta první se týká toho, že nedávno jsem se setkal s vaším bývalým kolegou ministrem a já jsem eh, mu připomenul, že asi před pěti lety eh, jsem se ho na půdě tohoto výboru eh, zeptal, proč ta nesnášenlivost, ta netolerance <clears throat> existuje vůči makedonským občanům, kteří přijímají dvojí občanství, to znamená to druhé bulharské. Eh, to se možná týká i dalších eh, občanů, Srbů, eh, Chorvatsku. A on mi odpověděl, to jsou zbytky minulosti. A já jsem se ho zeptal, a jak dlouho si myslíte, že s námi ještě budou tyto zbytky minulosti, protože někteří tyto lidé jsou skutečně pronásledováni. I v v oblasti tedy soudnictví. Za druhé bych chtěl říci, že asi před týdnem jsme tady měli eh, konferenci eh, týkající se eh, určitých projevů antifašistických a je potřeba si I was attacked by the official information agency on the eve of this call. Um, já jsem řekl tehdy, že vlastně se jedná o určitou uh, Eh, provokaci, protože Obsarov byl zastřelen eh, Bulhary bylo řečeno a teď o něm tvrdí, že to je Bulhar. A přitom eh, to jde proti všemu tomu, co říkáte o tom, jak byste rádi tento dialog dále rozvíjeli. Pan Kovačev. Minister, dobré došli v naší komisie. Děkuji. Pane ministře, vítám v našem výboru. Já bych chtěl pouze se soustředit na otázku dobrého sousedství s Bulharskem. My jsme vždy podporovali eh, makedonský lid na cestě k evropské integraci, ale jádro problému je přitom důležité také. Měli bychom však eh, se podívat na historickou eh, věc do roku 1944. Bylo synonymem Bulharsko a Makedonie jako pojmy. Teprve poté Komunistická internacionála se snažila tyto národy oddělit, což se jim podařilo. Ale já doufám, že politika diskriminace a netolerance ve Skopě bude ukončena. Vy jste řekl, že nevíte o diskriminaci Bulharů Kypru v Makedonii. Já bych vám chtěl doporučit, abyste se setkal s těmito lidmi, abyste jim šli vstříc. Oni mají e, strach říci, že jsou Bulhaři a že mají bulharské příjmení. Je zde například kolega Rizinsky, eh, který byl odsouzen v vymyšleném procesu v Makedonii jenom proto, že řekl, že je makedonským Bulharem. My tedy vidíme to, že mezi komunistickou Jugoslávií Tita a dnešní ideologií ve Skopě není velký rozdíl, což je nám velmi líto. Bulharsko jistě nebude eh, nějakou překážkou na cestě Makedonie do Evropy, ale to, o čem hovořím, jsou otázky, které není možné vyřešit v Bruselu. Řekl jste, přenechte historii historikům. Ale oni to právě nedělají. Oni zneužívají historii proto, aby eh, hovořili o národní identitě a to provokativním způsobem vůči Bulharsku. Váš mluvčí řekl něco negativního, a to nedávno, o Makedonii a sousedních státech Makedonie, které jsou eh, členy EU. Sdílíte názor vašeho mluvčího a co říkáte podepsání dohody? Kolegové, pokud nebudete formulovat své otázky velice rychle, tak eh, je tady určité riziko a sice, že minister Polsky nebude mít možnost na ty věci reagovat. Paní Fajon, paní Lunaček, pan Tezokélos, vždycky, ale prosím rychle. Paní Fajon, děkuji, děkuji, pane ministře, za tuto zprávu. Já nebudu hovořit o podrobnostech, slyšeli jsme toho hodně, neplýtvejme časem. Doufám, že veškeré ty sliby, které se tady učinili, dodržíte ve vztahu k Bulharsku a doufám, že příští rok se podaří vyřešit ten konflikt eh, týkající se jména, eh, to je ten konflikt s Řeckem. Ale já bych chtěla hovořit o něčem jiném eh, konkrétně o těch, kteří žádají o azyl a kteří odcházejí z Makedonie. Moje otázka je následující. Co dělá vaše vláda proto, aby jste omezili počet těchto lidí žádajících o azyl? Ehm, jak víte, Evropský eh, parlament v současné době hovoří o změnách v asilovém režimu a já si myslím, že členské státy by mohly skutečně eh, si trvat na tom, aby došlo k určitému zmrazení eh, tohoto azylového režimu v zemích jako je Makedonie, Makedonie Bosna a další. Toto nejsou pouze členové menšin, ale jsou to také mladí lidé, mladí lidé, kteří nikdy nebyli zaměstnáni a domnívají se, že budou mít možnost získat práci v zahraničí. Ehm, co se týče turistických agentur, e, ty stále ještě prodávají e, jízdenky těmto lidem a umožňují jim, aby se přestěhovali na západ. A já bych se chtěla zeptat, jakým způsobem my na západě můžeme na to reagovat, tak abychom zabránili eh, tomuto přílivu dalších migrantů. Možná, že bychom eh, mohli Německo a Švédsko zahrnout eh, do toho společného systému azylového, ale ještě tyto země tam nejsou. Možná, že k tomu byste se mohl vyjádřit. Děkuji, paní Lunaček. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Také jménem své skupiny, to znamená jménem Zelených, bych chtěla po, eh, přivítat pana Povoského. Eh, u nás eh, naše skupina už celou řadu podporuje zahájení přístupových jednání s Makedonii. Velice nám je líto a mě také velice líto, že došlo k zablokování ze strany Řecka a skutečně bych byla velice nerada, kdyby došlo k něčemu takovému také ze strany Bulharska, protože ty otázky, jako jsou například bilaterální vztahy, nebo eh, problémy členských států, které blokují země, které chtějí zahájit eh, eh, jednání o přístupu, to neodpovídá duchu Evropské unie. Já bych se chtěla zmínit o dvou věcech. Za prvé, deset let po uzavření dohody z Ochrydu stále ty, ta situace u vás v zemi není tak, eh, jaká by měla být. Myslím, že by mělo dojít k dalšímu zlepšení situace a je potřeba, abyste proto vytvořili příslušné podmínky. My víme, že k tomu eh, eh, dochází již ve věku dětí, čili mohl byste nám říci něco, co se dělá na úrovni například školek, prvního stupně školy, co se dělá na úrovni jak celostátní, tak místní proto, aby skutečně jste měli zaručené mezietnické vzdělání, mezietnické vztahy, co se dělá například na poli eh, nových učebnic a tak dále. Protože jestliže chcete mít to, čemu můžeme říct je makedonská identita, při zohlednění všech těch menšin, které tam žijí, tak toto je jeden z přístupů, jak to můžeme dělat. Dále potom se to týká práv eh, lesbiček, eh, homosexuálů a tak dále Ehm, bohužel toto není eh, ve vašem zákonu o proti, proti nediskriminaci, čili by mě zajímalo, co dělá vaše vláda pro eh, podporu eh, boje proti homofobii. Například Černá hora v této věci již udělala základní kroky. Myslím si, že je velice důležité, aby všichni vaši občané žili bez pocitu strachu. Pan Krysogelos. Mm, děkuji, pane předsedo. Já budu stručný. Mám tři otázky. Role občanů a občanské společnosti je velmi důležitá eh, v dobru posílení demokracie a dobrých vztahů mezi skupinami. Máte určité plány na podporu občanské společnosti? ve vaší zemi. Za druhé, pro nás je všechny eh, důležité a v rámci eh, těch eh, témat, o kterých jste se zmínil, toto nebylo uvedeno. A sice, eh, prosím, pohovořte o strategii na ochranu životního prostředí v rámci politiky životního prostředí EU. Samozřejmě, že Řecko udělalo mnohé chyby v minulosti při snaze nalézt kombinované jméno. A máte vy nyní určitý harmonogram, až kam je, až kdy tedy bude nutné akceptovat nové jméno. Máte určitý plán nebo určitou iniciativu na dosažení tohoto cíle? Paní Nelsky? Děkuji moc krát a já budu velmi stručná. Jako ministrině zahraničí Bulharska v době podepsání prohlášení před deseti lety a jako osoba, která zná Makedonii docela dobře, bych se pana ministra chtěl zeptat, zda by se osobně angažoval v tom, aby vztahy s Bulharskem se zlepšily, aby práva makedonských eh, státních eh, příslušníků, kteří mají druhé bulharské občanství, byly respektovány. Souhlasíme s paní Lunaček, když eh, všechny balkánské státy budou členskými státy EU, tak bude mnohem méně problémů. Paní Lunaček, my víme však také, že Evropská unie dodržuje určité zásady a pravidla. A tyto hodnoty EU jsou pro nás velmi cené. Takže určitá normalizace by byla vhodná. Pane ministře, máte pět minut na odpověď. Já se eh, pokusím eh, seskupit ty otázky. Jiné řešení nevidím. Za prvé, stávající situace a přidaná hodnota. Pohneme se směrem k přístupo, pohneme-li se směrem k přístupovým jednáním či nikoli. Většina otázek, která padla, včetně životního prostředí, včetně kritérií toho, co můžeme dělat ke zlepšení eh, dobrých sousedských vztahů, se technicky vztahují k skutečnosti, že přístupová jednání je nejlepším disponibilním nástrojem eh, k pozitivnímu vývoji. Je to prokázáno empiricky. V každém z předchozích kol rozšíření mm, tomu tak bylo. A skutečnost, že máme přístupový proces a e, že e, otevíráme a zavíráme kapitoly, to vše e, přispívá k tomu, že se země proměňují směrem k splňování evropských kritérií. To se týká i životního prostředí. Máme tady situaci, že nástroj, který máme, se jmenuje stabilizační a asociační dohoda. Bosna byla eh, prvním eh, státem, teda, eh, který to podepsal před 11 lety. V tomto formátu máme podvýbory. Každý jeden má na starosti různé téma, například právní stát, soudnictví, spravedlnost, životní prostředí, ekonomika. Nyní jsme v situaci, kdy ve většině z těchto podvýborů již nemáme o čem diskutovat, protože z hlediska legislativy mm, již máme status kandidátských zemí, ale když nezačneme v přístupových jednání, tak nebudeme mít co prezentovat dělat. Takže pokud nezačneme v přístupových jednáních, eh, tak eh, naši lidé nebudou vědět, co dělat eh, na zasedáních toho podvýboru. A to souvisí i s otázkou života schopnosti takovéto situace. Já bych řekl, že evropský rozhodovací proces již se prověřil a byl založen na e, e, krizovém řízení. Krize, promýšlení, řešení, výsledek. A já navrhuji v kontextu rozšíření a v kontextu Balkánu potřebujeme strategické myšlení a anticipace trendů. Ano, musíme dělat více reform. Ano, určitě. A určitě to také budeme realizovat v průběhu přístupových jednání. Ale to, čeho jsme dosáhli ve smyslu výsledků, na základě našeho statusu, sedm let kandidátská země, čtyři roky již doporučení k zahájení přístupových jednání, to se blíží zázraku ještě nikdo nebyl v takovéto situaci tak dlouhou dobu a, eh, a aniž by eh, byl potom uplatněn ten eh, typický postup. Mnozí lidé říkají žertem, že jsme asi tak dobrou kandidátskou zemí, že o nás nechcete přijít, co by kandidátskou zemí. Chcete nás mít v tomto stavu co nejdéle. Druhý prvek. mezi etnické vztahy, jejich význam v regionálním kontextu. Dal bych to dohromady s otázkou po osobách s bulharským občanstvím a makedonským občanstvím současně, takže dvojí občanství. Já myslím, že jediný způsob, jak to vyřešit, je po evropsku. V otevřeném evropském prostoru jste vy, kteří dělají rozhodnutí na základě toho, jak to cítíte, jaké jste příslušnosti stát, skrze instituce poskytuje všem eh, rovnost. Eh, a eh, pokud to vezmeme za kritérium, pak makedonská situace bude nejhorší ze všech, protože o to bojujeme kdybychom byli starým členským státem EU, tak zacházení všech občanů by vycházelo z evropských principů a nebyl by důvod eh, prezentovat ty případy eh, na základě toho, kdo z jednotlivců je diskriminován. Právo musí být uplatňováno ve všech eh, zemích a na každého občana a Měly by se dělat rozdíly mezi korupčními případy, přezraničními incidenty a pak e, národnostní příslušností. Tady musíme jednoznačně rozlišovat a je, e, e, je to v zájmu těch uvnitř i vně klubu co můžeme dělat. Myslím, že jsem to řekl jasně v oblastech, které jsou pro nás prioritní. Kromě toho, že jsme si to již nechali prověřit, naši schopnost provádět reformy nad rámec toho se snažíme řešit eh, všechny eh, problémy, například, že se Řecko necítí dobře se sousedom, sousedem, který se jmenuje mm, eh, Makedonie na severu a že by to mělo zablokovat náš přístup. Já si myslím, že jediné řešení toho je přístup založen na eh, eh, vládě práva. Myslím, že eh, máme dočasnou dohodu nebo prozatímní dohodu z roku 2005. Tam jsou stanoveny zásady řešení toho problému. Všichni bychom ta kritéria měli respektovat a sice neselektivním způsobem. To znamená, obdrželi jsme memorandum mm, o porozumění, které určitě E, obsahuje e, určitou předpojatost. Dále pak máme e, snahu o zlepšení situace v budoucnosti, ale je nutno brát v potaz situaci obou zemí a reflektovat realitu. Nemohu než zdůraznit, že Makedonie nemá žádné teritoriální nároky, ani nechce změnit hranice, ani nepředstavuje pro nikoho žádnou hrozbu. To jsou eh, reality. A já se domnívám, že tato realita musí být zahnuta do kontextu, když podepisujeme smlouvy, když eh, píšeme eh, dopisy a vysíláme si zprávy. Jsme jednoznačně odhodláni naše závazky plnit? Ano, jednoznačně. Byť ať už se jedná o Řecko, ať už se jedná o bilaterální dohody podepsané v minulosti s Bulharskem, nebo s jakoukoliv eh, jinou jednotkou, či subjektem, či státem, s nimiž máme eh, bilaterální vztahy. To je fakt a jestliže mm, se budeme držet těchto pravidel, tak máme lepší šance překonat jakýkoliv nevyřešený spor. Dále, jak je možné, že mm, eh, ta věc trvá již několik let? Já se domnívám, že mm, je to otázka stimulů tím, že máte eh, vy status členské země, tak eh, máte vlastně určitý eh, pocit nadřazenosti vůči kandidátským zemím, to je jasné. Z hlediska stimulace makedonská pozice je taková, že nemáme vyšší prioritu, než vyřešit problém, který byl použit jako překážka pro náš vstup do EU a NATO. To znamená, že toto je náš nejvyšší zájem, prioritní zájem, protože 90 našich obyvatelů se vyslovuje pro přistoupení k oběma těmto klubům. Na straně druhé máme pohodlný pohodlnou pozici členského státu. Ten již dokázal zvrátit nebo eh, eh, přehlasovat eh, status Eh, zahájení přístupových jednání a tak dále. Ale to je prostě pohodlí, které skýtá členství v EU um, jednali se o členský stát. Já apeluji na to, aby ta logika eh, procesu rozšíření zůstala zachována, tak jak byla nastavena od prvopočátku a aby um, tady skutečně byla, přetrvávala snaha, aby všichni vstoupili do klubu. Určitě budeme pracovat na řešení problematiky názvu země. To je naše nejlepší šance. Nechceme jít tou nejsnažší cestou. Žádná taková neexistuje. Eh, my jsme přece eh, již prošli eh, a chceme i procházet dále tím přístupovým procesem, to znamená otevírání a probírání 35 odborných kapitol a tak dále. Nechceme, aby naše kritéria, náš život by byl snažší než eh, život jiných. Ale chceme mít eh, spravedlivou eh, šanci na základě minulých hodnocení. Komentář o Karlu Biltovi, konflikty a akce a tak dále. Já si myslím, že při těchto procesech rozhodování je velmi obtížné občanům vysvětlit, byť je to z pozice eh, evropských institucí eh, snadné pochopit, že nejsnažší cesta eh, něco vyřešit je neděláte nic, ale já si myslím, že to není správné. A myslím si, že v tomto roce máme právo na naší straně. The fact that we have at stake the credibility of the entire process, I think should be an extra argument that one should use in making a, a decision. Tady si myslím, že je skutečně důležité udělat eh, určité rozhodnutí. Tady zazněla celá řada eh, připomínek ze strany eh, řady poslanců týkající se pronásledování. Ehm, zaznělo tady jméno tyto Obcarov a tak dále. Já sám nejsem historik, já sám nechci hovořit o historii v kontextu, který není historický. To je myslím, správný přístup a myslím si skutečně, a opakuji to, že historie by měla, ponechána, měla být ponechána historikům a že bychom neměli míchat tyto eh, věci s tím přístupovým eh, jednáním. Existuje určitá realita, historická realita, ale to neznamená, že by touto historii jsme měli zatěžovat i budoucnost. V demokracii